Uh, a very good morning, uh, ladies and gentlemen, and uh, welcome to our first meeting of the Internal Market and Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na našem prvním setkání našeho výboru pro vnitřní trh v roce 2013. Rád bych všechny přivítal opět u nás v našem výboru, včetně všech těch, kteří tak tvrdě pracují, kteří jsou zde s námi a rovněž zpravodaje s jejich důležitými dosie zpravodajové, kteří museli pracovat opravdu na mnoha kompromisních návrzech. Za chviličku budeme mít oba dva kolegy, kteří vystoupí k těmto tématům. Dovolte, abych vám všem popřála vše dobré v novém roce. Doufám, že jste si odpočinuli v průběhu svátku. Toto skutečně bude nesmírně obtížný, nesmírně plný rok pro nás, pro všechny, v podstatě poslední rok, plný rok pro náš výbor, předtím, než se dostaneme do volebního roku 2014. Je to opravdu neuvěřitelné, jak strašně rychle čas letí, především v politice. Rovněž vítám všechny, kteří nás sledují na internetu, na webstreamu a připravujeme takovou Eh, novou edici IMCO News, našeho newsletteru, ovšem to bude k dispozici až na následující schůzce. A nyní se dostáváme k samotné podstatě našeho dnešního setkání. Máme zde program, předpokládám, že ho považujeme za schválený. Dobře, výborně. Mám zde pouze jednu záležitost a to je oprava. Je to korrigendum, které se týká technické změny. Jde o nedávno přijaté nařízení, které se týká schvalování zemědělských a lesnických vozidel. Pokud vím, byla tam určitá data, která byla nesprávně v tom původním návrhu. My jsme se tomu věnovali s panem Pancerem, s pravodajem koordinátoři to schválili, podívali se na to, ovšem musíme to ještě oficiálně schválit celým výborem. Máte to ve svých složkách k dispozici. Tento dokument nemáte-li žádné připomínky, žádné výhrady, nebudou-li žádné výhrady do konce dnešního setkání do poledne, tak budeme budeme považovat i tento dokument za oficiálně schválený. A tím se dostáváme rovnou k jednomu z těch klíčových projektů, na kterém jsme pracovali již několik let vedla to Bernadette Vernio, která vede tuto oblast, to znamená směrnice, která se týká profesionálních kvalifikací a Bernáde by nám něco řekla ke kompromisním návrhu. Jsem nesmírně rád, že zde máme všechny stínové zpravodaje, paní Lakví za EPP, paní Parvanová, myslím, že vystoupí za pana Busoje. Vítáme vás, pan Turnojen, paní Perajen z ECR, pan Hendl zasílá své pozdravy a bohužel se nemůže za, uh, zúčastnit. A samozřejmě, že zde máme i Tyčeho a jeho tým, Jurgen, který opravdu rovněž se do toho zapojil velice aktivně. Všichni budou mít možnost vystoupit k těmto velice důležitým věcem a řeknou nám něco k dalšímu postupu. A nyní Bernadette Verňo, která je naší zpravodajkou a která nám řekne, jak to vypadá s kompromisními návy. Bernadette, dávám ti slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Nejprve než zahájíme debatu, bych chtěla využít této příležitosti, abych eh, vám všem popřála všechno nejlepší a hodně zdraví do nového roku, eh, dobrou práci a štěstí. Doufám, že budeme pracovat harmonicky, protože jsme jeden z mála výborů, musíme to zdůraznit, pane předsedo, že všechny eh, politické skupiny pracují podle opravdu přidané hodnoty, která která je typická pro EU podle svých přesvědčení a podle svého politického ideálu. Směřujeme ke společnému cíli, obecnému cíli. Ráda bych také popřála vše nejlepší komisi, s níž jsme spolupracovali na této záležitosti také ve velkém souhladu a e, nesmíme zapomenout ani na tlumočníky, kteří nás tady věrně doprovázejí a bez níž bychom nemohli dobře pracovat. Čili všem díky a i všechno nejlepší. A nyní se dostáváme k odborným kvalifikacím komunikacím. Už několik měsíců eh, jsme se pravidelně scházeli se svými kolegy, eh, s tínovými zpravodají, kterým děkuji za jejich práci. A nejkom, eh, ty nejdůležitější kompromisní body měly za cíl nejlépe vyjádřit všechny, všechna přesvědčení pozměňovacích návrzích a a také jsme vedli stálý eh, dialog s radou a komisí. Kompromisní návrhy, o níž dnes tady budeme diskutovat a které ještě neskončily, protože máme ještě poslední schůzi příští středu se stínovými zpravodaji, vyjadřuje všechny principiální názory různých politických skupin. Nejde o definitivní texty, protože samozřejmě ve středu to ještě upřesníme a některá témata ještě nebyla předmětem úplného souladu a úplné dohody. Bude sou, budou se diskutovat. A nyní těch hlavních 12 témat v těchto návrzích a rychle vyjádřím naše cíle. Pokud jde o částečný e, přístup ten musí probíhat e, na základě případ od případu. A odpovídající orgány to mohou odmítnout, když je tady závažný důvod eh, všeobecného zájmu. A je pro nás důležité, aby se ty závažné důvody byly definovány v tomto textu, což bylo učiněno na základě definice služby, eh, směrnice o službách Eh, o, na základě také judikatury dv, soudního dvora. A jak, jsou tady tři podmínky pro vydávání tohoto dočasného přístupu. Za prvé, že e, již tady byl jedno odmítnutí, za druhý, že ten profesionál, že ten odborný pracovník eh, vykonává toto povolání ve své zemi a že tady je odvětvová kvalifikace. Dále definice stáží. Tváří v tvář obtížím odměňování stáží toto bylo zrušeno, čili ta, ta odměna, ale bylo upřesněno, že směrnice se bude aplikovat jenom na ty stáže, které jsou součástí odborné přípravy při regulovaném povolání. A také jsme chtěli poskytnout záruky, pokud jde o respektování pracovních podmínek v rámci těchto stáží pokud jde o profesní průkaz. Pokud jde o tento průkaz, byl náš postup následující. Byli jsme přesvědčeni a stále jsem přesvědčena o tom, že je nutné zachovat princip mlčenlivého uznávání, což je jediný prostředek, jak čelit stížnostem odborných pracovníků. Ale je nutné upřesnit, že mlčenlivé uznávání netvoří právo na výkon povolání a že k tomu by ještě mělo přispět eh, lepší poskytování eh, termínů a eh, při očekávání dalších eh, informací. A výjimky byly také rozšířeny, pokud jde o mechanismus upozorňování. Každý zdraví tento nový nástroj, ale modality ještě či některé problémy vzhledem k tomu, že tady eh, máme veliký rozdíl mezi jednotlivými právními řády v členských zemích. Když zohledňujeme specificity, tak musíme tam ještě dodat rozšíření mechanismu na eh, případy, kdy dochází padělání dokumentů. Pokud je o jazykové testy, i tady vzniká mnoho praktických problémů. Nejprve jsme chtěli ujasnit zodpovědnost a svěřit organizaci kontroly pouze odpovědným orgánům a nebo e, nějaké jednotce, kterou stanoví členský stát. Navíc je velice důležité, abychom mohli zohlednit důkazy, které poskytuje odborný pracovník, eh, prokazuje, prokazuje tím, že umí jazyk a že prošel testy, které jsou standardní pro různé profese na modelu toho, který již existuje pro přístup k univerzitním studiím v cizím státě. Musíme dospět k řešení, a tady jsme ještě diskuzi neuzavřeli, pokud je o státy, kde mají různé oficiální jazyky, tak, aby odborný pracovník se najednou necítil povinen zvládat další jazyk, aniž by to bylo povinné pro, eh, aniž by to bylo nutné pro výkon jeho povolání. Tady pomýšlím na Belgii. Otázka zůstává otevřena pro země, jako je Španělsko, kde, jsou, eh, kde je Katalánsko, to je eh, docela rozsáhlý region a ta otázka bude vyřešena příští středu, protože ještě o tom musíme přemýšlet. Především, protože momentálně by nebylo dobré, kdybychom eh, tady vytvářeli tu povinnost vůči regionálnímu jazyku v zemích, kde jsou nějaké politické problémy a trvalé eh, rozvíjení profesionálních schopností, eh, zlepšení eh, kvality poskytování služeb, péče pro pacienty. A to je velice důležité, je tedy velice důležité, abychom nastolili stále vzdělávání, trvalé vzdělávání pro zdravotníky a členské státy by měly kontrolovat úroveň eh, vzdělávání, které je poskytováno. Pokud jde o společný rámec pro vzdělávání, tyto společné rámce jsou velice důležitým prvkem tohoto návrhu a eh, odpovídají evropskému projektu. V tom slova smyslu, že mohou vytvořit můstek mezi eh, profesemi a režimem automatického uznávání a tady máme také zbližování jednotlivých profesí. Snažíme se to rozšířit na ty profese, které jsou uznávány automaticky abych, a zajistit, aby e, tyto profesní, aby profesní organizace se na tom podílely. Pokud je o odlivové profese, obecně jsme se snažili převzat jednotlivé pozměňovací návrhy, které vyžadují e, srovnávání e, jednotlivých profesí a pokud jde o specifické eh, zdravotnické vzdělávání. Tady chceme zavést šestileté vzdělávání a chceme také uznávat pětileté alternativní vzdělávání, tak jak existuje v některých členských státech, za podmínky, že 5600 hodin bude splněno jako podmínka a podle článku 21a pokud jde o e, zubaře. Tady by bylo vhodné, kdybychom znovu upřesnili podmínky praktiků 5000 hodin jako minimum a ujistit se, že patologie, které to vyžadují, zůstávají e, v zodpovědnosti stomatologů a e, čelistních chirurgů pokud jde o porodní asistentky. Požadavek 12 let vzdělávání, než ještě přistoupí ke studii odborné, eh, eh, odpovídá rostoucí specializaci jejich profese, která vyjadřuje rozšíření teoretických i praktických znalostí a tady se nám zdálo nutné, abychom dospěli k dohodě i s radou. To byl bod, který na samém prvopočátku nebyl dosažen. A článek 46.2 by měl být upřesněn e, tak, jak to bylo navrženo výborem pro životní prostředí a zdravotnictví. Pokud je o architekty, obec měla podpora pro rozšíření vzdělávání na 6 let. Musíme eh, zohlednit jednotlivé organizace pro vzdělávání a počítá se ještě s třetí cestou, která umožní provést ekvivalent minimálního praktického vzdělávání v průběhu studií, včetně tedy uprostřed studií a nejenom na konci abychom eh, se vyhnuli určitým potížím v členských státech, které šly Španělsko, kde mladí studenti architektury mají problémy při hledání stáží na konci studií. Pokud je o notáře a zdravotní sestry, abych uzavřela ty svízelné body, tyto dvě profese, tady jsou diskuze velice složité v radě i v parlamentu, ale uh, Tady se nám daří o tom dobře diskutovat, ale máme velké potíže s radou a momentálně nemáme kompromisní text. Budeme o tom diskutovat ještě ve středu. Hledáme řešení pro tyto dva body a to bude předmětem naší práce do příští středy a našeho hlasování ve výboru 23. ledna. Pokud jde o notáře, já si myslím, že tady velmi rychle dospějeme ke kompromisu. Pokud jde o zdravotní sestry v současném stavu diskuze, ne, nechci vám všechno tady eh, objasňovat, protože diskuze ještě nebyla ukončena, ale eh, německý federální ministr zdravotnictví, tam došlo k zablokování. My jsme velice upřímně jednali a myslím si, že tento ministr vyslechl, co jsem mu řekla a že evropský projekt nemůže proběhnout eh, je harmonizací směrem dolů a tak směrem nahoru postupně a eh, zaznamenal, že pokud jde o zdravotní sestry, musíme sledovat tu hlavní línii 12 let, což je takový první krok, ale pro Německo a pro některé země, které mají desetiletí, desetiletou školní docházku, musíme projednat, zda tyto země by nemohly pokračovat po určitou dobu ještě s vzděláváním po dobu deseti let, s podmínkou, že budou znovu vyhodnocovat seznam eh, kompetencí eh, poskytovaných zdravotnických služeb, které se budou neustále vyhodnocovat a eh, aktualizovat, protože toto povolání zdravotních sester se neustále rozvíjí a nesmíme tady opravdu postupovat žádné riziko, pokud jde o bezpečí pacientů. Čili není tady vlastně žádné zablokování v, opravdu, v opravdovém slova smyslu, ale vzhledem k tomu, že parlament je trochu dále než rada v tomto problému zdravotních sester, doufám, že dospějeme k dohodě ale momentálně ještě nic nebylo dokončeno a já se domnívám, že eh, diskuze bude problematická. To je vše, co bych vám mohla v současné chvíli říci. Je to téma, které už, které už několik eh, týdnů mě dělá velké starosti ve dne v noci a v průběhu těch diskuzí spějeme ku předu, ale ty diskuze jsou opravdu nesmírně svízelné a dospějeme k nějakému řešení. To znamená, že rok 2013 začíná dobře. Takže předem chci poděkovat všem poslancům a jejich spolupracovníkům, kteří na tom pracovali, protože jde o složku, která je nesmírně zásadní pro všechny naše spoluobčany. Děkuji. Děkujeme, děkujeme za toto opravdu velice jasné přednesení pokroku této oblasti, oblast, další oblasti, kde nás ještě čeká práce. Děkuji za to, že jste to vedla, že se snažila o neustálý stálou dohodu, o její dosažení budeme o tom hlasovat, ovšem uvidíme ještě, kdy to zatím nevíme, ovšem vím, že se snažíš opravdu udělat vše, co je v tvých silách, aby jsme to dokončili rychle. A nyní stínový zpravodajové Konstancie první. Merci, monsieur. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já rovněž dovolte, abych popřála všem členům našeho výboru IMCO i vám abych vám všem popřála šťastný, plodný nový rok 2013. Čili a nyní k tomuto tématu, pokud jde uznávání profesní kvalifikaci, to opravdu veliká oblast, které jsme se věnovali již dlouho, dosie, kterému, budeme, kterému jsme věnovali v posledních dnech opravdu hodně času, Snažíme se nalézt kompromisy v této oblasti konstruktivní. To znamená že bych k tomu ještě ráda něco dodala. Je zde několik oblastí, nejenom podrobnosti, nejenom detaily, ale prostě oblasti, kterým jsme věnovali velice hloubkovou diskusi. Musíme pokračovat v této práci, jsme ovšem na dobré cestě, jak se o tom zmínila paní zpravodajka. Snažíme se opravdu nějakým způsobem dosáhnout většinu, solidní, velikou většinu, předtím, než začneme vyjednávat do této oblasti koherentním způsobem, tak abychom opravdu měli takovou posílenou pozici. Čili pokud jde o ten profesní průkaz, samozřejmě pokud jde o lhůty, my s tím souhlasíme, toto ještě budeme vyjednávat i v průběhu jednání s členskými státy. Členské státy pravděpodobně k tomu ještě budou mít mnohem konkrétnější názory, pohledy, pokud jde o tuto oblast. Nyní tichý souhlas Trvám na tom, a zpravodajka již se o tom zmínila, udržet tento princip a rob, opravdu dodržet tuto naši pozici. Toto je vyjednávací nástroj, který budeme využívat i vůči členským státům, tak aby to znamená především, pokud jde o tu profesní kartu bylo zde vyjádřeno několik obav z různých členských států, dále některých zdravotnických profesí a právě proto my EPP jsme, tam máme například mm, v případě, že potřebuje nějaké dodatečné informace, možnost pozdržení této profesní karty, profesního průkazu, to znamená, že členské státy musí poskytnout tyto informace do dvou týdnů a zároveň tam máme explicitní poznámku o tom, že to neznamená tento tichý souhlas automatickou možnost vykonávání dané profese. To si myslím, že tam s tím všichni můžeme souhlasit. Pokud jde o částečný přístup. Já souhlasím s tím pokrokem, kterého jsme dosáhli v této oblasti, který bere v potaz stanovisko naší frakce. Pozměňovací návrhy, které jsme předložili, hovoří o tom, že by to mělo být jasný, v určitém jasném rámci, efektivní, proskoumat to případ od případu a že by to neměl být tento částečný přístup samozřejmě se netýkat těch profesí, kde máme automatické uznávání, to si myslím, že s tím můžeme všichni souhlasit a tak s tímto je v souladu i naše pozice a jsem ráda, že jste ji vzali v potaz. Dále to byly obavy určitých profesních oblastí, které jsme vzali v potaz. Ráda bych vám připomněla to, Například eh, ty důležité závažné důvody, pokud jde o mm, částečný, eh, pokud jde o všeobecný zájem, toto všechno bylo od, začleněno do kompromisních návrhů. Je to i v s tím, jak se vyjádřil Evropský soudní dvůr. To znamená, ano, tyto důvody všeobecného zájmu, my jsme to jasně specifikovali a členský stát by mohl zamítnout tento částečný přístup na základě tohoto zájmu to je v podstatě pouze proto, abychom si uklidnili některé profese, které jste měli obavy. Tento princip ještě bych ráda upřesnila. To znamená, jednak to vyplývá z jurisprudence jednotlivých eh, soudní pravomoci soudu. Některé členské státy chtějí, aby komise byla informována o tom, pokud by došlo k tomuto zamítnutí částečného přístupu. Asi není rozumné předpokládat, že by se komise mohla každodenně věnovat těmto záležitostem, řekněme, některé, některým citlivým případům, členským státům, které by mohly vést k odmítnutí tohoto částečného přístupu. Protože myslím si, že by bylo dobré mít určitý mechanismus sledování v této oblasti k článku 60, by jsme mohli mít takové ustanovení, které by mohlo, řekněme, jednou za dva roky sledovat obsah této oblasti, tak aby to bylo v souladu s touto problematikou a částečný přístup by měl být být v souladu s těmito záležitostmi. A to znamená, že by se to kontrolovalo každé dva roky. Dále je to odborná stáž. Jsem nesmírně ráda, že Evropská komise ve svém návrhu zavedla tuto oblast. To si myslím, že je nesmírně ambiciozní, to znamená, aby se to opravdu dostalo, rovněž stalo součástí této směrnice. Já bych šla ještě dál například spolupráce v této oblasti, která by mohla být i v úvodním ustanovení i v konkrétním článku zakotvená. Myslím si, že bychom měli využít této iniciativy a vyslat jasný politický signál v tomto ohledu, důležitost těchto stáží, těchto kvalitních profesionálních stáží by měla být zdůrazněna. Měli bychom tímto způsobem pokračovat. Jsem nesmírně ráda, že zpravodajka se tomu věnovala. I to, co řekla, nás velice potěšilo. To znamená, že toto jednání by mohlo být dobrým základem pro vyjednávání s ostatními institucemi, především s radou. Ano, určitě rámec, kvalitativní rámec, pokud je uznávání těchto stáží, jeden z posměvacích návrhů, které jsme předložili um, ehm, panu Karas například k 55a hovoří o tom, že by mm, to nemělo nahrazovat nějakou zkoušku a že by členské státy mohly samozřejmě omezit trvání těchto stáží a tato stáž by, pokud teda je to například stanoveno mm, pro jako důležitý předpoklad v určité profesi v dané zemi. Já si myslím, že zde bychom mohli nalézt dohody velice rychle. A na závěr, pane předsedo, paní zpravodajka již se zmínila o dvou profesích, které jsou nesmírně důležité, kde proběhlo mnoho argumentací. My jsme samozřejmě věnovali tomu obrovskou pozornost, to ještě tato práce není u konce. To znamená notáři, a zdravotní sestry, zdravotní pracovníci, pokud jde o notáře. Ano, to je ještě záležitost, kde jsme se nedohodli, to, tam musím být upřímná v našem výboru a zároveň ostatní instituce zatím ještě nedosáhly dohody. Všichni jsme si vyslechli několikrát různé argumenty, které, představili, které nám představili zástupci této profese který v podstatě nesouhlasí s tím, jak se vyvíjí tato směrnice rada. Tam je postoj rovněž komplikovaný na zahrnutí této profese do této směrnice představuje opravdu veliké starosti zatím. My jsme si vyslechli argumenty těm, kteří samozřejmě, kterým leží na srdci ta bezpečnost této oblasti určitá, který Ehm, samozřejmě berou v potaz i závěry Evropského soudního dvora, to znamená ta doložka o státní příslušnosti, to samozřejmě nemůžeme spochybňovat. Mohlo by to znamenat určitý blok, určitou blokaci na radě, mohlo by to znamenat určité spoždění v této oblasti, pokud jde o diskuzi přijetí této velice důležité směrnice. Víme, že mnoho lidí, ovšem ale na druhé straně už by rádo využívalo výhody této směrnice a to znamená, že samozřejmě mají zájem na tom, abychom ji přijali co možná nejrychleji. Já jsem mám návrh, který jsem předložila. Možná u notářů bychom mohli zavést takovou tu doložku konkrétní doložku, která by znamenala určité odložení nebo odklad. To znamená, že tato profese by zatím nebyla zahrnuta do této změnice, ovšem byla by tam taková ta doložka, které my říkáme eh, doložka randevu, to znamená, že bychom ji zahrnuli později. A dále je to oblast zdravotnických pracovníků, zdravotních sester. Zde prostě se musíme snažit o kompromis. Já jsem častokrát na našich předchozích schůzkách již o tom hovořila, předložila jsem naše stanovisko EPP, my jsme předložili pozměňovací návrh 31. My jsme od samotného počátku vždycky tvrdili, že bychom to mohli považovat za určitý nástroj, určitý nástroj ještě pro zvážení, tak abychom nalezli určitý rozumný kompromis. Vyslechla jsem si pozorně paní zpravodajku a věřím v to, že by se nám mohlo povést zachovat ty specifičnosti jednotlivých systémů, pokud je o vzdělávání zdravotních sester v různých zemích Evropské unie. Myslím si, že bychom se měli ještě snažit do mm, řekněme, aspoň ten seznam těch kompetencí, aby to byl takový velice kvalitní základ, mm, něco opravdu striktně stanoveného, to znamená, že nám nezáleželo jenom na tom počtu let vzdělávání v této oblasti. Ano, já myslím, že bohužel nás zde čeká ještě možná několik bezesných mus, nocí. Musíme tomu věnovat ještě pozornost, musíme přistupovat k tomu kreativně, ovšem důležité je, abychom zachovali tu možnost různorodého vzdělávání, ale zároveň mít možnost toho duálního systému, pokud by to v této oblasti, v této profese bylo nutné. Poslední věc, pane předsedo. My jsme se tomu opravdu věnovali dlouho, dívali jsme se na různé požadavky, profesi, ale zároveň se snažili o pragmatický přístup, snažili jsme se vyslechnout si různé obavy, návrhy sektorů, profesí a myslím si, že nastal čas Ovšem samozřejmě to ještě záleží i na paní zpravodajce, jak si přijít s horizontálnějším přístupem a vytvořit takovou možnost té poslední toho té závěrečné části, snažit se jaksi o koherentní přístup všech našich kompromisních návrhů, především pokud jde o tu snahu harmonizovat kompetence, v určitých sektorových částech, určitých konkrétních profesí. Čili opravdu je to už mm, téměř jsme v té cílové rovince, snažíme se o globální, horizontální, koherentní přístup. Hlavním cílem, nesmíme na co zapomínat, je mobilita, abychom zvýšili růst a abychom zlepšili podmínky na pracovním trhu v Evropské unii. Děkuji. Well, thank you. Thank you very much indeed. Děkuji za velice zajímavé příspěvky, které souvisí s tím, co říkala paní Verňo. Um, paní um, ehm, to ne, bude mít slovo teď, eh, pokud to paní Parmenová nebude vadit, protože pak paní Parmenová, pak paní McCarthy. Takže Emily. Přeji všem šťastný nový rok a především zpravodajce. Máme několik ještě otevřených otázek. Také myslím, že bychom měli být schopni to uzavřít příští týden, ale bude to vyžadovat dost práce. Já chci ještě otevřít těch pár zbývajících otázek. První se týká částečného přístupu. Když se podíváme na tu formulaci, tak nás znepokojuje poslední část článku 4FB. Rada škrtla tuto část a parlament by asi měl udělat to tež. Co se týče těch stáží, tady jde o to, zda ta činnost může být oddělená. Zde je to definováno statusem profese jako autonomní procese v hostitelské zemi nebo domácí zemi. My chceme vyškrtnout e, tu část, která se týká domovské, e, domovské domácí země. Co se týče stáží, jak víte, tak já sou, mm, sympatizuji velice E, s tou snahou zajistit kvalitní stáže. To již bylo v mé zprávě z roku 2010 ve výboru pro zaměstnanost. Ale jak jsem tež už říkala, 5.12. komise zahájila druhou fázi konzultací se sociálními partnery. Možná to je trochu předčasné začít regulovat na úrovni smluv, smluv této směrnici. Nejsem si jistá, zda je toto správné a zda je uh, proto správná doba, i když sympatizuji. Ale viděla jsem váš um, nedávný návrh, který je omezený, který by mohl být řešený, protože tím nebereme právo sociálním partnerům um, co se týče jazyků, v, e, zelený, v skupině zelených, to, e, zelených EFA, tam jsou regionalisté, kteří si přejí, abychom respektovali určité jazyky. A možná by to někdy vyžadovalo dva jazyky. Něk, tady v textu se říká jeden z úředních jazyků, ale já se na to chci podívat blíže a mm, by celá naše frakce byla s tím spokojená. Bod čtyři Dele- eh, přenesené pravomoci. Také tam musíme hledat řešení, především ve společných mm, rámcích pro vzdělávání, to je citlivé, tam jde o osnovy na vnitrostátní vzdělávací systémy. My chceme zajistit, aby rozhodovací pravomoc zůstala té profese a řídila ji ta vlastní profese. Dále bychom měli prosazovat evropský přístup. Jak řekla zpravodajka, to je dobře, že se scházejí zástupci té profese, ale musí se toho ujmout eh, vedení. To je jasné, to nelze nějak tlačit nebo protlačovat z evropské úrovně. Co se týče zdravotních sester, my chceme pragmatické řešení. Hajde z Německa, tam je dvojí systém, Eh, je můj koordinátorem. My máme takový systém v Dánsku, takže vím, o co jde. Ale vím, že jsou různé struktury. V Dánsku máme zdravotní sestry a asistentky zdravotních sester. To je kratší vzdělávání. Eh, jinde to je jinak. Tam jsou zdravotní sestry a pak asistentky lékařů a podobně. Takže to jsou různé struktury. Chceme respektovat ty rozdíly a současně zajistit kvalitní vzdělávání. Jedno řešení by bylo podívat se, co platí u lékařů. A také jste zmiňovali přístup, kde jste se, který se týká spíše obsahu. My jsme otevřeni flexibilnímu e, řešení. A pak se musíme rozhodnout, jestli těch 10 nebo 12 let nakonec určí kvalitu zdravotní sestry. No, uvidíme. Takže děkuji. Děkuji za flexibilitu. Teď musím do Ekon a uvidíme se příští týden. Dobře. Takže velice děkuji za to, že jste se zaměřili na ty otázky, kde je třeba dosáhnout nějakého pokroku, paní Parvanová. Děkuji, pane eh, předsedo. Také já chci popřát šťastný nový rok celému eh, výboru. Eh, chci se omluvit um, jménem pana Znabuseta, hm, který je naším um, tím zpravodajem a nemů, nemůže tady být. Chci poděkovat za úzkou spolupráci kte, všem, která nám umožnila dosáhnout dobrého kompromisu. Um, zbývající otevřené otázky budou vyřešeny v nadcházejících dnech což otevře cestu um, dohodě um, těchto věcech. Nejprve eh, k těm kompromisům. Částečný přístup. Eh, tady je důležité zajistit, aby to zůstalo výjimkou. Proto podporujeme kompromis, který eh, vylučuje možnost dát částečný přístup k profesi který spadá pod, do automatického uznávání a je tady možnost to odmítnout z, z důvodu mm, veřejného zájmu podle, jako definoval soudní dvůr. Zohledňována je profesionální mm, kvalifikace získaná ve vzdělání, která je povinným krokem. To je důležité pro zvýšení mobility. Dále všechny stáže by měly být uznávány nejenom eh, odměněny jednou, protože to pak ne, e, nemá efekt na vzdělání. E, pak je tady jeden aspekt článku 55a, který si zaslouží pozornost. Ustanovení o nutnosti stáže, aby proběhla v rámci smlouvy, kde speci- jsou specifikovány cíle a úkoly, to je možná příliš preskriptivní smlouvy o stážích neobsahují všechny tyto informace. Neměli bychom toto um, vynucovat, pokud to není odůvodněno objektivně. Um, tichá autorizace. Vzhledem k časovým lhůtám, myslím, že bychom měli mít reálné termíny, aby toto bylo proveditelné. Je nutné, aby domácí stát měl tři týdny pro, eh, na vytvoření té profesní karty a hostitelská země si může vyžádat eh, doplňkové informace z, člen, z domácí země v případě otázek, které se týkají bezpečnosti pacientů. Co se týče mechanismu um, ehm, harování, upozorňování, uh, Tady věříme, že mm, i Mike k tomuto velice přispěje a máme určité mm, trošku rezervovaný přístup k tomu spuštění toho mm, systému varování předtím, než dojde rozhodnutí kompetentního orgánu, ať je to disciplinární eh, rada nebo soud. Musíme najít rovnováhu mezi bezpečností pacientů a reputací profesionálů a současně respektovat prezumpci neviny a by nebyl vyvolán poplach, dokud eh, nebyly vyřešeny všechny tyto otázky. K jazykovým kontrolám tady bylo dosaženo značného pokroku. Eh, pozměňovací návrh 605 je nyní pokryt, vzhledem k tomu, že tam je mm, doklad, který potvrdí znaloč, znalost jazyku. Eh, kontroly nemusí provádět vždy kompetentní orgán a měli by mít možnost to delegovat jinam. Bylo by lepší dát tam pod dohledem spíše než v odpovědnosti, protože jazykové zkoušky není primárně odpovědnost kompetentních orgánů. Oni mají jenom možnost. A ten bod od toho odůvodnění eh, by bylo možné trošku upravit. Základní lékařské vzdělávání, tak základní vzdělávání většin členských států je 6 rok, pak 5500 hodin praxe za 5 let. Kompromis, který navrhuje zpravodajka, 6 let a 5500 hodin jako pravidlo, s možností zachovat stávající programy na pět let za předpokladu, že respektovat standardy podle této směrnice. To může být řešení, jak se dostat z této obtížné situace. V každém případě u jiných profesí to období um, studia by se nemělo um, Eh, vyjadřovat v rámci kreditu jako počet kreditů, protože není společný přístup eh, k tomu udělování těch kreditů a věříme, že zpravodaj se vyřeší, podaří vyřešit otázku zdravotních sester. Děkuji tedy za tento komentář. A co se týče toho posledního bodu, tak všichni spoleháme na to, že paní Verňo najde nějaké kouzelné řešení. Dále chci říci, že tady je pan Šva, paní Hanzlik, paní na seznamu řečníků. A pokud někdo další k tomu chce přispět k diskusi, tak po stínových zpravodajích tak mě mohou dát vědět paní McClarkin. Děkuji, pane předsedo, přeji šťastný nový rok všem. Také chci gratulovat, pogratulovat vám, pan předsedy, za Eh, eh, udělení řádu k, eh, za vaše služby britské ekonomice, takže ještě jednou gratuluji. Co se týče profesionální kvalifikace, vznávání, hmm. Hmm, kvalifikací, doufám, že se nám podaří najít tedy v roce 2013 uspokojivá řešení. Uh, Naši zaměstnanci mm, na tom tvrdě pracují, nebudu zacházet do detailů, ale chci se zaměřit na několika otevřených otázkách. Týká se to především základního lékařského vzdělávání. Um, spokojení s tím kompromisem, protože specifikuje výjimku v eh, výjimečných Eh, případech. My máme velice vysoké standardy v Británii. Ehm, lékařské vzdělání může být poskytnuto za pět let a 5500 hodin, takže proč by univerzity to musely prodlužovat? To jsou včetně univerzity, včetně Oxbridge. Nedává to smysl, pokud tedy zpravodaj uh, by mi mohl říct nebo dát více důvodů pro to, že vzhledem k tomu, že také komise nevidí potřebu změny, tak bych byla ráda. Trošku mě znepokojuje směřování všech kompromisních návrhů mm, sektorálním profesím. Takže je na členských státech, jak se budou organizovat své eh, systémy vzdělávání a tady eh, my se snažíme najít nějaké řešení pro všechny, což není úkolem této směrnice. Kompromis týkající se stáží. Myslím, že musíme být opatrní. Tato směrnice není o sociálních právech, nebo o vzájemném uznávání kvalifikací. A kolegové vědí, znají mé názory na článek 55a, kde by mm, se hovoří o těch smlouvách a cílech. Což zase není eh, úkolem uh, této legislativy, aby toto specifikovalo. Takže opakuji to, co tady bylo řečeno. co se týče společného rámce pro vzdělávání, takže mám pocit, že zpravodajka navrhuje, aby se to aplikovalo na lékaře, zdravotní sestry a porodní asistentky, což eh, vyvolává pak zmatek mezi profesionály a kompetentními orgány. Bychom měli zjednodušovat postupy. To je cílem této zprávy. A ne mm, chtít být příliš ambiciozní. Jazykové zkoušky. Já bych velice ocenila, kdyby tam bylo řečeno, že eh, kompetentní orgány mohou, kont, mohou kontrolovat mm, jazykové zkoušky v článku 1952 eh, a Um, není Eh, nutné, aby každý kompetentní orgán ty zkoušky prováděl sám. Myslím, že toto by mohlo být akceptovatelné i pro další frakce. Takže mě by zajímalo, co zpravodaj soudí o, této, o tomto vysvětlení. Dále, co týče přístupu k té profesi, eh, profesionální kart, profesní karty, myslím, že tady to jde správným směrem. Ty termíny jsou pouze pro kompetentní orgány domácí země, nikoli hostitelské. Hostitelská země, orgán hostitelské země to musí uznat. Takže tady se můžeme podívat na to, jak to eh, vyřešit, protože je tady několik pozměňovacích návrhů k tomuto. Toto jsou klíčové otázky, které chci dnes otevřít. A těším se na to, že najdu řešení na těchto tématech i v jiných. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme za všechny tyto příspěvky. Je velice důležité, abychom se zaměřili na ty oblasti, kde ještě musíme trochu zabrát, abychom nalezli kvalitní kompromisy. Já jsem rád, že se všichni na to, že se na to všichni zaměříme. Trošku jsme již přetáhli, ovšem já samozřejmě nechci nějak přerušit naše diskuze, jenom vás poprosím o stručnost. Pan Šváb je tady, nevidím ho. Vím, že je na seznamu, ale nevidím ho. Paní Hanslík, teda paní Van Heyen, poté nejdříve pan, paní Hanslík má slovo. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych rovněž popřála všem členům našeho výboru IMKO vše dobré v novém roce. Já budu velice stručná, ráda bych především poděkovala naší zpravodajce za úžasnou práci. Vím, že to bylo obtížné, nebylo to jednoduché. Pokud jde o kompromisní návrhy, které, na, které zpravodajka navrhuje, částečný přístup, to je úvodní ustanovení 4 a 4F. Já osobně si myslím, že by bylo lepší hovořit o zdravotnictví jako takovém, o celém sektoru. Dále, automatické uznávání. To, jsou, to je záležitost sektorových profesí, řemeslníků a rovněž tam máme nové články, které se týkají společného vzdělávacího rámce a zkoušek. To znamená, že sektorové profese by v podstatě rovněž mohly spadat po ten obecný systém. 4C a 4D. Tam máme lhůty v rozsahu dvou a jednoho týdne. V 46. ovšem máme lhůtu 48 hodin. Podle mého názoru je to nesmírně krátká doba. My samozřejmě chceme urychlit celý postup, ovšem podle mého názoru by tyto lhůty měly být zároveň realistické, proveditelné, dosažitelné. Proto si myslím, že bychom ještě měli všechny tyto lhůty zvážit, především s ohledem na uh, realitu. Další věc, nevím, zda se o tom ještě bude vyjednávat, proto bych se ráda zeptala paní zpravodajky, Například ty porodní asistentky, 41, 5 tisíc hodin se z té vyžaduje. To je obrovský, to je nesmírně mm, velké číslo. U nás je to 4400 420 hodin v Polsku. Já nevím, zda bychom o tom mohli ještě jednat s paní spravodajkou. Ráda bych ovšem tuto otázku položila. A poslední věc, které jsem se věnovala několikrát. Polské zdravotní sestry 33 a 43, to jsou naše porodní asistentky. V rámci kompromisních návrhů jsem nenašla pozměňovací návrh polských poslanců, které se týkají těchto dvou profesí. Pokud vím, tak už to není kontroverzní otázka. Bylo to akceptováno vámi, ostatními kolegy, proto se jenom ptám. Děkuji, to je z mé strany zatím všechno. Děkujeme, říká pan předseda. pani Van Heyen. Zastupuji taky paní Weisgvar, která opravdu hodně spolupracovala se spravodajkou na tomto velmi složitém tématu. Paní Vernio, řekla jste, že jste pracovali intenzivně s panem Bárem, že jste s ním také hovořila, že tady docházelo k výměně s tímto německým ministrem jako spravodajka. Jak jste zohlednila pozměňovací názory komise, pokud o duální systém a vzdělávání zdravotních sester. Teoretický počet hodin paralelně s praktickou kvalifikací, jaký je, jaké je vaše stanovisko k pozměňovacím názorům členů výboru. Myslím si, že bychom se měli také zmínit o stanovisku parlamentu a našeho výboru. Určitě, říká pan předseda, paní Verňo se tomu jistě bude ještě věnovat. Nikdo se již nechce vyjádřit, Potom jich poprosila pana Jergena a poté ještě kolegyni, aby shrnula celou diskusi. Podívali jsme se na všechny etapy, které nás ještě čekají do toho konečného hlasování. Takže Jorgen, děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Já se pokusím o stručnost. Začnu tím, že vám všem popřeju šťastný nový rok a zaměřím se na pár prvků v těch kompromisních návrzích. Profesní průkaz, ano, to podporujeme vše, co je na stole. My jsme sledovali tu oblast, i pokud jde o placené stáže. To, že tam odstráníme slovo placené, to nám nevadí, jsme připraveni změnit náš postoj. Možná bychom mohli ještě pracovat na další oblasti, ne pokud jde o jenom situaci v zemi původu, ale i situaci v zemi ehm, teda cílové zemi, to, mm, tam ještě to nemáme úplně v tom jasno, ovšem rádi k tomu přispěme. Samozřejmě, že nejdůležitější jsou vždy ty podrobnosti, detaily, na kterých se musíme dohodnout. Dovolte, abych se zaměřil na čtyři profese. Zdravotní sestry. Proč ne? My rádi přispějeme k kompromisu v této oblasti. Komisař Barnier rovněž je ochoten nalézt řešení pragmatické, ambiciozní a evropské. Protože máme málo evropských profesí s automatickým usnáváním. Tím se dostáváme k tomu vymáhání, uplatňování. Samozřejmě členské státy se mohou, um, mohou uplatnit ten nejlepší způsob cesty vpřed, ovšem eh, Komise, pokud tam bude nějaká výjimka, Eh, na příkladu lékařů, kdo to bude eh, vynucovat, kdo nad tím bude mít kontrolu. Někdo musí mít tyto možnosti. Budeme-li hovořit o rozšíření Evropské unie, nové členské státy by mohly přijít s nějakou výjimkou a budou muset, řekněme, to uplatňovat sami. Komise by do toho nemohla zasahovat, ovšem to musíme ještě zvážit. Samozřejmě vzdělávání je na straně členských států, je v jejich odpovědnosti, ovšem někdo musí dohlížet nad vymáháním. Dále, architekti. Paní zpravodajka se o tom zmínila. Dvě poznámky. Pokud je o minimální vzdělávání architektů v kompromisním návrhu, se nám zdá, že je to delší než u jakékoliv jiné profese. A my se ptáme, proč tomu tak je další pro lékaře, další pro zubaře. Proč? My jsme ochotni změnit naše stanovisko, paní zpravodajko. Vy jste se zmínila situace ve Španělsku. Oni mají, pokud vím, pětileté období studia, ne šestileté. Prosím, aby jsme se na to ještě podívali v rámci vašich interních diskuzí. Notáři. Tato profese není prostě připravena na to, aby byla zahrnuta do, kom, do této směrnice. Komise si je toho rovněž věná. Možná nějaká revizní doložka do budoucna pro tuto profesi, to by mohlo být um, elegantním řešením. A to je z naší strany. Pro zatím všechno děkujeme, říká pan předseda, děkujeme Jurgene Týčere, děkujeme za spolupráci s naším týmem. Bernadette, a nyní ti dávám slovo na závěr, aby si nám to všechno schrnula velice stručně, protože pan Žubén už je zde pro jeho zprávu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano, budu hovořit velice stručně, všechno jsem poznamenala a nemě a pře, už jsme přesáhli čas, který byl, měl být věnován tomuto tématu. Takže se teď vracím k tomu, co řekla Konstanz Le Grip, to znamená horizontální globální eh, vize. Pan Tidžu za komisi. Kdyby se nám podařilo mít zároveň pragmat, ambici a v evropské vizi, tak to odpovídá tomu, co si přejeme my a to všichni obhajujeme. To jsou velice důležité tři koncepty. Eh, pan eh, předseda řekl, že tady máme velice ambiciozní cíl, když se jmenuji Bernadeta, tak s tím souhlasím. Jsou tady drobné detaily, které nás mohou odlišovat a tady jste otevřel trochu dveře s, směrem k notářům a tudy bychom mohli postupovat. Jistě nalezneme řečení, řešení. Eh, ve středu odpoledne budeme dlouze diskutovat o všech klíčových bodech se stínovými zpravodaji a abych zodpověděl paní Weisberger. Ta diskuze, kterou jsem měla s panem Bárem, s německým federálním ministrem, německým spolkovým ministrem, to zůstává ještě otevřená otázka, když se to nedá tak snadno uzavřít. Pokusíme se každý udělat kus práce, vykonat kus cesty. A to je taky evropský postup. To znamená nezůstat zablokován do svého národního nacionalismu a já tady nestrácím naději, doufám, že dospějeme k nějakému řešení. Děkuji. Uh, I think Mrs. Vahan was keen to know. Myslím, že paní Verhajen ještě se ptala ohledně toho pozměňovacího návrhu. Možná se s ní pak pobavíš ještě konkrétně. Ano, samozřejmě se stínovými zpravodaji. Nejprve dobře. Takže jenom, abych to trochu upřesnil, dámy a pánové, hlasovat budeme samozřejmě o celém balíčku paní Verňo to celé povede a bude to 23. ledna za dva týdny po Štrasburském týdnu. To je, tam nás čeká hlasování o koncesi a zároveň celý balíček, který se týká veřejného, veřejných zakázek, čili to tam je mnoho pozměňovacích návrhů. Rád bych poděkoval paní Verňo, všem stínovým zpravodajům, panu Týčrovi a jerský minister pan Rovry Quinn se věnuje rovněž v této problematice velice aktivně, navštívil mě dokonce i stínové zpravodaje, to si myslím, že je takové pozbuzení pro nás, pro všechny, čili irské předsednictví bude věnovat této problematice velikou pozornost, to je dobré. Děkuji vám všem a nyní se dostáváme k dalšímu bodu, říká pan předseda. Dalším bodem je projednání situace u velice důležitého návrhu, který se týká koncesních smluv. Je to projednání kompromisních pozměňovacích návrhů. Než se k tomu dostaneme, tak bych rád několik poznámek sám jestli dovolíte, možná už jsem se o tom měl zmínit na začátku, ty další dva body o finančních produktech. Máme zde čtyři odborníky, kteří jsou dneska mezi námi, čili nejde pouze o výměnu názoru. Máme zde čtyři odborníky, to si myslím, že je velice dobré a mm, dobrá zpráva. Jsou zde zástupci regulačních orgánů, praktiků, Eh, lidí z praxe, pokud jde o finanční služby. Proto bych vás poprosila, abyste zůstali na tuto druhou část našeho setkání. Filip Žuven je dalším zpravodajem, který nám řekne něco k tomu, jak to vypadá nyní u koncesní spluv. Pan Pancery je rovněž přítomen paní Hacimaka, pan Hacimakakis, pan Busoj, pan, paní Rule. Já rovněž budu zastupovat mou politickou frakci. Uvidíme, jak nám to půjde. nyní se díváme na koncesní smlouvy a slovo má Žuven. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, Tady bych měl uzavřít eh, kompromisní pozměňovací návrhy. Je tady diskuze mezi stinovými zpravodaji. Všechny eh, pozměňovací návrhy byly předloženy výboru Luko, a, eh, což odpovídá také mému návrhu. Celkem je to celk, asi tisíc pozměňovacích návrhů. Nejprve chci poděkovat všem stinovým zpravodajům za konstruktivní návrhy. Projednávání probíhá dobře. To bychom měli říci, i když tady byly, byla stanoviska diametrálně odlišná k některým bodům, ale snažili jsme se inteligentně dospět k souladu. Až do posud jsme měli tři setkání se stínovými zpravodaji a šest setkání od eh, zveřejnění pozměňovacích návrhů poslední včera, to znamená, že v té dokumentu na webové stránce parlamentu nemáte úplně všechny kompromisní návrhy, které diskutujeme. Eh, ty, že ty, co se o, o nich jednalo včera, tam ještě nejsou. Dále sjednání se stávem. Eh, technick, o technických otázkách nejprve bych chtěl zdůraznit cíle. Eh, my bychom chtěli mít legislativní rámec, který by byl jasný, čitelný, lehký, odlehčený, pragmatický, výkonný, založený na textu, který by zajistil transparentnost, nediskriminaci a dobré, prax, dobré praktiky, vyhnout se všem zneužíváním a zajistit zajistit potřebu flexibility veřejných orgánů ve svých volbách. Druhá otázka přidaná hodnota jednoho, česk- jednoho evropského textu, abychom ujasnili kom- koncept a abychom vyjádřili, co je eh, eh, koncese oproti veřejným zakázkám, aby ten rámec byl dostatečně odlehčený pro všechny eh, ekonomické subjekty i pro úřady, takže tady máme všechny kompromisní návrhy na stole, další o dalších se jedná, především to, jsme hovořili včera a dospěli jsme k dohodě v mnoha tématech. Já jsem to proběhl velice rychle, aniž bych se dostal do detailů. Za prvé zjednodušení a upřesnění textu. Obecně kompromisy se snažili e, objasnit a e, zjednodušit tu směrnici, aby to byl odlečený e, přístup a light approach, abychom se vyhnuli mnoha návrhům. Odlehčili jsme ta ustanovení a je pravda, vážení kolegové, že ten text je velice složitý, ale i ten, i ten předmět sám o sobě je složitý. A včera znovu jsme vedli diskuzi o nedostatečně odlehčené povaze tohoto textu a dokonalost jsme ještě nedosáhli, ale eh, nevím, jestli vůbec existuje dokonalost ta první, a to je první snaha stínových zpravodajů. Dále druhé téma definice koncesí a mm, všech přidaných témat abych odlešil to, co bylo především eh, rozdíl mezi koncesí a veřejnou zakázkou. Pokud jde o pole působnosti, tady také jsme museli věci upřesňovat, protože mnoho koncesí eh, v některých členských státech nebyly v jiném členském státě koncesí všechny licence a administrativní povolení. Bylo tady mnoho témat, která vymizela, protože nebyla pokryta. Nebyly to tedy koncese ani nespadaly do oblasti působnosti, trvání. Tady jsme zdůraznili omezení v do podobě koncesí, dále o, o odpisy a vypočítávání hodnoty kontraktu. Tady jsme popsali definici hodnoty a tím, že jsme tu hodnotu e, vyjádřili stejně pro práce, stejně tak jako služby. Takže i tady jsme eh, dospěli eh, k jednodušení a podléhali jsme určité logice, pokud jde o Prahy. Tak tady byly dvě úvahy, znamená společný práh pro práce a služby první princip, který jsme přijali, druhý jsme se rozhodli, že zvýšíme z 5 na 8 milionů ten práh, ale tady je určitá dvojznačnost. Teď, teď máme 8 milionů, Evropská komise by nám navrhla, že dnes by tady mohly být problémy, stejně tak jako e, ve veřejných zakázkách. E, musíme ověřit tuto hypotézu, ale základní představa by měla být mít stejný práh e, definice zásadních principů, pro návrh směrnice. První hlavní tvrzení je svobodné eh, řešení, eh, administrativní řešení, druhý princip transparentnost, všechny smlouvy musí být transparentní, aniž bychom spochybnili ustanovení pro ochranu eh, důvěrných informací, dále svoboda definování služeb obecného významu, což bylo znovu strzeno v tom textu. Čtvrtý hlavní princip, svobodné vyjednávání pro veřejné orgány. Eh, to znamená, každý úřad musí definovat svůj vlastní postup, svá pravidla hry a jakmile to udělají, tak pak ta pravidla se začnou provádět. Čili to bylo středem naší diskuze. Musí tady probíhat svobodné vyjednávání mezi eh, koncesionářem a těm, kdo mu tu koncesi poskytuje. Takže by tady neměla být žádná diskriminace. Pokud jde o vylučování, tady jsme počítali s eh, vylučením, eh, s nimiž počítá komise a dodali jsme tam ještě vyloučení existence práva, která eh, eh, v národním vnitrostátním právu oproti smlouvě, eh, tak jsme se to snažili z toho vyloučit. Procesní záruky, i tady jsme převzali principy komise, aby snažili jsme je vylepšit. odmítání těch přístup opatření, která by vylučovala svobodnou konkurenci, svobodnou hospodářskou soutěž. Kompromisy v této oblasti nám umožnily dospět k inteligentnímu vyváženosti a zajistit respektování národní legislativy, evropské legislativy a mezinárodní v oblasti eh, pracovního právě, práva eh, a také z hlediska eh, kritérií vylučování kandidátů. Takže pokud jde o zprávu věcí veřejných, tady byly různé reference eh, vůči, eh, v referenci tedy vůči eh, veřejným zakázkám. Tady došlo k určitému odlehčení, nový článek, abychom se neustále nemuseli odkazovat na směrnici o veřejných zakázkách dále. Vylu článek 11, který byl předmětem diskuze včera a dospělo tady se k dohodě. Článek 11 byl zrevidován a upřesněn s tou nutností doplnit článek 11 novým článkem, eh, kde by byl ještě ten již existující článek 50, který by byl upraven. Eh, to právě finalizujeme a na základě přechodných ustanovení eh, dlouhodobě trvajících by se mělo umožnit těm orgánům, které si to budou přát, přizpůsobit svou právní organizaci s vytvořením takové právní jednotky, která by umožnila pokračovat v poskytování služeb, které jsou kvalitní. Článek 15 je důležitý. Ehm, veřejnost, veřejnost a stejně tak jako v tom textu pana Tarabely o veřejných zakázkách je byl předmětem dlouhých diskuzí, ale došlo tady k dohodě na základě textu, který byl přijat, pokud jde o veřejné zakázky a také v oblasti koncesí. Je to jediný bod, kde vlastně nedocházelo k dohodě, to je počet obrat, tedy by ta, to, ten obrat, který by měl být zohledněn, někdo chtěl 80%, někdo tam prostě nacházíte tam spoustu čísel a nedospěli jsme k dohodě, takže jsme o tom hlasovali a všichni jsme se snažili vykonávat svoji zodpovědnost a to ostatní budeme finalizovat příště. Ještě dvě věci, pane předsedo, když došlo k problémům, pokud je o specifická témata. V první době jsme se snažili najít společná pravidla, bylo to těžké, nedařilo se nám to. Vytvořili jsme obecné pravidla, tak jsme vytvořili hned další problémy, tak jsme opustili tento přístup docela nedávno, v posledních dvou měsících, to se to změnilo, identifikovali jsme specifické otázky, snažili jsme se přinést specifickou reakci a ostatní body jsme se snažili vyřešit bod po bodu. Chci poděkovat stínovým zpravodajům ještě jednou za jejich konstruktivní výměnu názoru. Text byl velice svízelný, složitý a na začátku jsme měli opravdu velice odlišné názory a dospěli jsme k dohodě v mnoha bodech. Chci všem poděkovat. Chci poděkovat také eh, výboru pro eh, veřejný trh, a také Evropské komisi. Všichni nám velmi pomohli. Nebyli jsme vždycky, nebyli jsme vždycky zajedno s Evropskou komisí, ale snažili jsme se věci řešit vážně a, vy, a vyváženě. Chci také poděkovat panu Terabelovi, protože i když nepracoval na textu o koncesích, chci poděkovat za to, co vykonal eh, v oblasti veřejných zakázek se svými stínovými zpravodaji, takže to je společný přístup a ještě přilna hodnota toho textu, abychom skoncovali s různými interpretacemi konceptů a praktik, které někdy vedou k zneužívání a vedou k diskriminačním a transparentním situacím. Dámy a pánové, dospěli jsme docela daleko a po roce dešifrování, naslouchání a dialogu jsme vykonali práci, která není nezajímavá. Děkuji, pane předsedo. Well, thank you very much indeed. Uh, děkuji, děkuji, říká pan předseda. Skutečně dosáhli jsme obrovského pokroku v této oblasti. Vítám to, že jste to takto hezky vedl. A pan Tarabela rovněž mu děkuji, ona se k tomu nevyjádří. Nyní ovšem my jsme včera hovořili i o přípravě druhého kola hlasování z jeho směrnice, které se věnovala. Ještě jedna věc, máme zde paní Šiškovskou za komisi, o tom jsem se nezmínil. Rovněž se velice pozorně věnovala této problematice a rád bych ji poděkovala za její čas. A nyní stínový zpravodajové ke koncesím. Pan Panzer je prvním, dává mu slovo. Grazie, presidente. Sarò breve. Děkuji, pane předsedo. Rád bych rovněž poděkoval zpravodaji panu Žubénovi za jeho prezentaci kompromisních návrhů i za práci na tomto dosie. Několik věcí, které bych rád zopakoval. První. Je důležité u této problematiky nalézt dohodu, protože koncese a veřejné zakázky jsou rozhodujícím způsobem investic v členských státech. Je to zásadní i pro místní orgány. Tyto kompromisní návrhy jsou výsledkem velice těžké, tvrdé práce, kterou jsme odvedli v posledních měsících. Konkretizují určitý přístup, který by nám mohl umožnit zásadním způsobem zjednodušit tento dokument. Nechci zacházet do podrobností, dovolte několik bodů. Prvním je čís, článek 1. Rozsah aplikace, rozsah uplatňování. My chceme, aby byla určitá administrativní autonomnost. To chceme zachovat, ovšem jelikož je zde ještě mnoho poslanců, kteří nechápou tento aspekt, určitá svoboda definování zájmu v obecném zájmu, v, um, služeb v obecném zájmu. To nám leží na srdci, to je pro nás nesmírně důležité. Dosáhli jsme zde již určitého velikého pokroku. Musíme prostě definovat princip těchto služeb, ale zároveň Nechceme, aby směrnice zasahovala do pravomocí místních a regionálních orgánů a toho, jak organizují a financují tyto zakázky. To znamená, to je eh, jejich odpovědnost a jejich pravomoc. Článek číslo dvě definice, to si myslím, že je jasné, především pokud jde o závažné hospodářské riziko, které bylo definováno lepším způsobem. dál je to sedmička, sociální služby, věnujeme pozornost této konkrétní oblasti služeb a dále je to článek 26. To je jeden z klíčových bodů pro naší frakci, protože to bylo jádro vyjednávání a nyní zde vidíme jasné odkazy na sociální služby, environmentální služby je zásadní, abychom zajistili aplikaci aplikovatelných environmentálních zásad. Dále je zde nezasahování do mezinárodních dohod, EU, legislativy, především s ohledem na kolektivní vyjednávání. A pak je zde otázka subdodavatelská. Na tom jsme rovněž pracovali velice dlouze a snažili jsme se najít správný, vhodný způsob řešení. Myslím si, že zpravodaj se toho ujal dobře, podle mého názoru výsledky jsou uspokojivé a my je plně podporujeme. Několik stručných poznámek na závěr. Je zde několik aspektů, které jsou pro nás zásadní a které prozatím nebyly vyřešeny alespoň jsme teda nenašli kompromisní řešení, jednak je to spolupráce veřejného soukromého sektoru a přidružené společnosti daného sektoru. To rovněž vyžaduje určité výjimky nebo jiné zacházení s ohledem na povahu těchto podniků. Čili povedlo se nám několik um, dobrých um, kroků vpřed, těším se na naši další spolupráci, těším se na další pokrok v této oblasti, tak abychom mohli předložit kompromisní řešení v ve stanoveném čase, tak abychom dodrželi veškeré požadavky, které na nás byly uloženy. Myslím si, že je to pozitivní postup. Ještě jednou dovolte, abych poděkoval zpravodaji a doufám, že v následující několika dnech se nám to celé povede zkompletovat. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme pane Pansery, děkujeme za tento optimistický závěr. Doufám, že to tak opravdu bude. A nyní pan Chasima Kakis, který zastupuje pana Buzoje. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit jménem pana Buzoje, který chce poděkovat komisi za návrh nařízení i panu Šubánovi za pozměňovací návrhy k návrhu e, stanoviska. Musíme se poučit z finanční krize a obnovit důvěru spotřebitelů ve mm, schopnosti investovat na finančních trzích. Sorry. Christian Busoy supports most of Christian Busoy navrhuje většinu kompromisů, které se týkají specifických koncesních smluv. Co se týče nové jednání, technické specifikace, udělení kontraktu a tak dále, eh, a také zjednodušení, což se blíží tomu, co slíbila komise. Pan Buzoj je rád, že byl nalezen kompromis, Ehm, definice koncesí, což ehm, představuje značné množství judikatury. Také vítá článek týkající se veřejných orgánů a volné, svobodné zprávy, takže jsou, si mohou poskytovat služby sami a nebo pomocí koncesu podle svého uvážení. K tomu Prahu a metody kalkulace hodnoty koncese je dobré, že tech, text byl racionalizován a zjednodušen. Stínové zpravodajové soudí, že hodnota koncese by měla být kalkulována podle celkového obratu za období e, koncese minus daně. Také vítá zavedení průběžného Prahu 2,5 milionu, ale zvednutí toho Prahu na 8 milionů místo 5, jak navrhla komise, je dobrý nápad mnoha členských zemích 8 milionů je hodně peněz. To by vyloučilo z konkurence spoustu kontraktů, které, pokud by měly být udělany v jiné členské zemi, tak by tam byly zahrnuty do té směrnice. Kromě toho, podobný krok by mohl být v konfliktu s mezinárodními dohadami Unie uspokojivého kompromisu bylo dosaženo i um, ohledně výjimek. Podařilo se nám přijmout vyrovnaný přístup, aby se tato směrnice nestala pouze prázdnou schránkou. Důležitým prvkem je e, výjimka pro přidružené podniky a e, tyto mm, Výjimky jsou sice odůvodnitelné, ale měly by být přísně stanovené, aby nedocházelo k narušování konkurence přímým udělováním koncesních smluv, eh, které by, byly, eh, které by konkurovaly soukromým firmám na trhu. Pan Busoj by si přál, aby předružené podniky byly omezeny na kontrakty udělované těm, kdo uděluje uh, ty smlouvu, ale není příslušný zodpovědný orgán. Tak to tam není dostatečné rozlišení mezi um, in-house a přidružených, uh, společný, uh, přidružených podnicích. Co se týče této výjimky, tak bych bychom se měli držet 90 činností, které ta kontrolovaná um, Eh, kontrolovaný subjekt provádí. Jiné uh, frakce toto obhajovaly i ve směrnici o veřejných zakázkách. Pan Buzoj se domnívá, že je důležité, aby tam nebyly sledovány zájmy, které by byly jiné, než jsou zájmy kontrolujících veřejných orgánů. Identit, jejich identita odůvodňuje výjimku větší výjimka není vhodná. Pan Busoj také vítá kompromis o trvání koncesí a především to, že e, cíle výkonnosti budou, efektivity budou zohledněny. Ustanovení transparentnosti a garancí, e, procedurálních garanter, garancích byly zjednodušeny, je tam větší flexibilita pro veřejné orgány při organizaci Eh, těchto postupů při garantování rovného přístupu ke kandidátům. Pan Busoj je také potěšen, že technické specifikace byly nahrazeny technickými nebo funkčními požadavky, což podpoří inovace. V poslední řadě, protože mluvíme o dlouhodobých smlouvách, kde nové jednávání je spíše pravidlem, je nutné zajistit větší flexibilitu při novém jednání v rámci udělování nové koncese. Je tam jasná definice toho, co je podstatná modifikace. I když ten text úplně neodráží názory pana Busoje a Alde, tak je nutné zohlednit značné zlepšení, které zpravodaj a stínový zpravodaj přinesli této směrnici. Děkuji. Pane Hacim eh, Kakis jménem pana Buzoje, který byl velice aktivní paní Rule. Děkuji. Tak já chci poděkovat panu Žubánovi velice explicitně, protože za trpělivost, kterou projevil i vůči těm, kteří měli jiný názor a e, za jeho připravenost ke kompromisům, především za, jejich prof, za jeho profesionální vedení těch jednání. Podařilo se mu tento návrh komise zjednodušit, zeštíhlit, najít lepší, jasnější definice a zachovat nutnou flexibilitu. Proto podpoříme většinu kompromisů, ale ne všechny. A tady musím korek- opravit pana Žována. K čl- kompromisy k článku 11 a 15 eh, k přechodným hůtám s tím nesouhlasíme. Chci zdůraznit, že by pro nás bylo lepší, kdybychom neměli žádnou směrnici, přesto tedy tato směrnice vytvoří více problémů, než vyřeší. Nebudu to ale rozvájet, naš, toto naše stanovisko je známé. Ani to ne, proč jsme se domnívali, že některé eh, oblasti by měly být vyloučeny. Mám na mysli služby v veřejném hm, hospodářském zájmu, především eh, voda, eh, proto nebude nalezena většina. Toto musíme takto akceptovat. Děkujeme panu Žuvánovi, že byl ochoten diskutovat o těch službách, třeba případy katastrofy a, a podobně. A nyní um, důvody, proč s touto zprávou nakonec nebudeme souhlasit a budeme hlasovat proti. Proč? Um, to je, problémem je veřejná spolupráce. Já soudím, že vzhledem k hospodářské finanční krizi, vzhledem k vysokým dluhům veřejných um, financí, je nutné veřejný sektor modernizovat a hledat synergie z generálního ředitelství regionální politika je, bylo jasně řečeno, že veřejná spolupráce, efekty synergie by mohly představovat až 30 A to potřebujeme v této situaci, kde většina členských států má problémy. Stále se tvrdí, že ta voda je především německý problém, ale to k tomu není. To je v mnoha členských státech. V mnoha členských státech máme veřejné i privátní poskytovatele. V několika členských státech to je zcela privatizováno. A ehm, mnozí mají ale smíšené e, poskytování a je důležité, aby veřejný sektor mohl smysluplně fungovat. Samozřejmě jsou potřeba jasná pravidla. Ehm, rozsudky soudu musí být dodrženy, otázka žádného soukromého podílu, um, otázka kontrolních grémí, ale tady přijde na eh, to, jaká je definice. Definice, ta, to kritérium podstatnosti bylo ještě zostřené. A proto jsme s tím nesouhlasili už v případě pana Tarabely a právě Žuván to musíme odmítnout. Zdůvodním to, když 80% obratu pro příslušnou obec. Je prostě, tak většina těch v té veřejné spolupráce se týká ne, nejenom jedné oblasti, ale vedle vody třeba také energií. Když se ale podíváme na energie, tak tam je to široce liberalizováno. Takže jsou tam povinnosti k hm, tendrům a tak dále a to pak může být os, víc než 80 a pak na tu vodu už nic nespíde, pak by ta eh, voda musela být stoprocentně pro celou oblast, což je problém, protože voda také se musí modernizovat. Dodávky vody, eh, odpadní voda, to je třeba modernizovat, je třeba synergie. A musí být možnost také pokryt ty sousední eh, obce, Především menší obce tam je potřeba lepší metoda, jak je pokrýt. A to je ohroženo. Často se to v tisku špatně interpretovalo. Tato směrnice nevyžaduje, aby byla privatizována zásobování vodou, ale vedla by k tomu, že by bylo pro mnoho obcí obtížné dodržet ty podmínky a mnoho obcí by se dostalo do právní nejistoty a v té situaci by si rozmysleli, zda se toho radši nevzdát a eh, tak se chránit před soudními spory. A to je důvod, proč odmítneme tuto směrnici. Děkuji. Velice stručně z mé strany. Já jako stínový zpravodaj pro tuto směrnici, stejně jako tomu bylo v případě jiných směrnic o veřejných zakázkách, já velice oceňuji přístup pana Filipa Šována, protože jsme museli udělat základní změny toho původního návrhu, abychom skutečně přinesli prodanou hodnotu k těm legislativním návrhům, které jsou na stole, o kterých byly značné pochybnosti. Zda je to potřeba. Ale když jsme to začali vytvářet, tak jsem získal pocit, že to bude užitečné, že to vyjasní věci, že to podpoří e, rozvoj koncesí, což je důležitý dotatečný nástroj pro veřejné orgány, které rozhodují o tom, jak řídit veřejné služby v budoucnu. Samozřejmě povaha těchto koncesí je, že jsou složitější, jsou to eh, dohody vyšší hodnoty na delší dobu, jsou předmětem jednání k zajištění toho, aby fungování koncesionářů a poskytování služeb reagovalo na technologický mm, trh a další vývoj. Jsou složité z povahy věci. Složité kontrakty a mají a mm, jsou velice rozmanité, proto jsme s panem Žuvánem spolupracovali na tom, aby tam nebyly žádné nereál, žádná nereálná omezení. A mm, já chápu tu citlivost, je, jak o tom hovořila paní Rule, je mnoho zemí, kde voda je předmětem koncesionářských e, smluv a proto e, potřebujeme celkou dohodu, která to pokryje. Velice nás ehm, potěžila ta práce, která vynažovaná a máme na stole dobrý balíček. Po tom hlasování se musíme ale podívat, zda některé prvky e, ještě nejsou úplně vhodné pro ty konce. Se Zda je možné to dále zjednodušit. Ale to, je spíše, to jsou spíše detaily než základní e, návrh a také jsme spokojeni s tím Prahem, takže budeme hlasovat pro kompromis a pro směrnici. Dobře, paní Škovská, paní Verherden, Verheren. Děkuji, pane předsedo, také já chci poděkovat za otevřenou spolupráci s panem Žuvenem, který v mnoha Eh, případech našel dobré kompromisy. Článek 11 a 15 jsou ty, kde my jako obyčejní členové výboru eh, je něco, co bylo dohodnuto včera, proto je obtížné tedy o těch konkrétních výsledcích se tady k tomu vyjadřovat. Přesto bych chtěla k těm dvou bodům něco říci, eh, jak říká pan Chacim, Chacimakakis jménem pana Pusoje pokud, když existují rozdíly mezi členských státech, co se týče té úrovní a hraničních hodnot pro to udělování. Ale to je obecně problém a to máme všude, kde služby mají samozřejmě personální e, hledisko, Eh, že jedna zakázka v jedné zemi může spadat pod ten práh a jinde vzhledem k nákladům na personál už spadá nad ten práh. Takže to doufám není ten rozhodující argument a musíme stále usilovat o to, aby tam byl co nejvyšší práh. Eh, dále o tom už hovořila paní Rula, to je mm, spolupráce mezi obcemi právě vzhledem ke krizi a cíly, který tady všichni sledujeme, ty veřejné prostředky co nejefektivněji využívat a dát veřejným orgánům možnost to skutečně činit a ne tvořit překážky, aby veřejné kasy nemohly fungovat efektivně. Proto jsem zvědavá na ten text k článku o e, spolupráci mezi obcemi. Co se týče mm, udělování zakázek v rámci jednoho podniku nebo přidruženým, tady jsem vedla řadu jednání, co je tím, o tom, co je tím míněno a co ne. Ale v členských zemích jsou různé interpretace. Ehm, například ty podniky nebo dílny, které jsou komunální, třeba stoprocentně komunální, ale poskytují jak plyn, vodu, tak elektřinu a proto nejsou stoprocentně vyloučeny ze směrnice, jak bylo stále říkáno. Jsou různé interpretace o definici těchto os, tohoto pravidla 80-20. Například v liberalizovaném energetickém sektoru se eh, tyto služby poskytují a já eh, bych se přála vysvětlení k tomu kompromisu. Když určitý podnik je, poskytuje stoprocentně na území obce, je to tedy lokální podnik, kde je veřejná, eh, především veřejná vlastnictví, zda by to bylo výjimka z této směrnice. Děkuji. Děkuji. A také děkuji za vaše příspěvky k diskusi. Nikdo další se nehlásí, takže paní Šikovská velice stručně. Máme tady spoustu řečníků. Děkuji, pane předsedo. Um, já chci říct jménem komise, chci poděkovat zpravodaje Stínovým zpravodajům za dosažení pokroku na celé této věci. My jsme od samotného počátku vždycky hovořili, že text ano, byl zjednodušen, byl upřesněn, ovšem je zde ještě několik návrhů za komisi, které podle mého názoru by měly být zachovány vzhledem na logiku celé záležitosti. Několik bodů, které považujeme za důležité a mohly by být dopad na celou práci výboru. První věc. Rozsah této směrnice, působnosti této směrnice. Hmm, vidíme, že je zde seznam dalších výjimek, například um, hazardní hry, celá tato oblast, my komise, my se domníváme, že je obtížné nalézt důvody, proč by tomu tak mělo být. Ano, chápeme pana zpravodaje, ovšem nevidíme důvod, proč bychom z toho měli výjmout tento sektor hazardní her. Další věc. No, rovněž nevidíme žádný důvod pro to, abychom z toho by vymuly další aktivity, další sektory členských států. My nevidíme žádné právní ani technické důvody, které by mohly vést k vymutí těchto sektorů. Samozřejmě, že chápeme, že zde existují různé různá pravidla spojená s různými sektory či činnosti. Ovšem, tato směrnice by měla právě přinést takový nejnižší jmenovatel, protože jinak by to nebylo dostatečně transparentní. Třetí záležitost, ty prahové hodnoty. Když jsme hovořili o reformě a i zde ve vašem výboru eh, před um, nějakým časem musíme vzít samozřejmě národní povinnosti v potaz, um, především GPA a jakékoliv odklony, odklonění od um, těchto právě hodnot by mohly mít dopad na povinnosti, pokud jde o naše partnery ve třetích zemích. 15. I když text o tom nehovoří, jedna věc, o které bych se ráda zmínila – Komise chápe důležitost spolupráce v oblasti veřejnoprávní sektor. Veřejnoprávní sektor ovšem soud již několikrát řekl u mnoha oblastí, konkrétně pokud jde o soukromou spolupráci, tak v této oblasti public, public, to znamená veřejnoprávní, veřejnoprávní, tam by to nebylo možné, proto bychom chtěli, aby v tomto článku to bylo zakotveno. A v neposlední řadě to jsou kritéria, procedury, kde možná spíš jde o určité znění. Toto je článek, který byl nesmírně důležitý u zadavatelů. Asi by zde nebyla dostatečná spravedlivá, spravedlivý přístup, kdybychom to neudělali. Proto si myslíme, že bychom tento přístup ještě měli Ehm, zvážit v další jednání. Ještě jednou bych vám ráda poděkovala všem za spolupráci a těšíme se na jakékoliv další připomínky vašeho výboru. Děkujeme, říká pan předseda. Výsledky podle mého názoru již fungují a ten konečný závěr by měl být podle mého názoru opravdu kvalitní. Pane Žubéne, nějaké závěrečné poznámky? Díky, pane předsedo, velice stručně Všichni jste se vyjádřili a je vidět, že tady jsou určité rozdíly v ocenění mezi jednotlivými poslanci, také poslanci versus komise, to je ta demokratická hra a jestliže parlament nakonec přijme text, poté, co jej přijme komise. To je hypotéza, v tom případě můžeme být hrdí na to, co bylo vykonáno, protože můžeme říci, ať žije parlamentní demokracie. Vy jste tady opravdu ten text vytvořili, tu, ten, ten zákon vlastně vytvořili. Děkuji, pane předsedo. Good, well, thank you. Thank you Děkujeme, říká pan předseda. Hlasovat budeme ještě 20. ledna. To je v průběhu dalších setkání našeho výboru. To skutečně bude velice intenzivní hlasovací období. Doufám, že tam všichni budeme. Ještě nás ovšem čeká ta závěrečná cílová robenka příští týden ve Štrasburku u těchto dvou oblastí. Děkuji vám, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k takové úvodní diskuzi za účasti významných odborníků. Jsou to dvě stanoviska, které připravujeme pro výbor Econ. Obě dvě se zaměřují na spotřebitelský aspekt dvou velice důležitých návrhů. Jednak jsou to klíčové informační dokumenty o investičních produktech, to je první věc, Pan Panseri je naším zpravodajem, ten již vystoupil u předchozího tématu. A druhou oblastí je přepracované znění zprostředkování pojištění. Obě dvě oblasti mají důležitý dopad na život spotřebitele a my, výbor pro ochranu spotřebitele a pro vnitřní trh, všichni víte, že jsme se u finančních služeb věnovali této věci velice pozorně, pokud šlo o rezidenční úvěry, spotřebitelské úvěry, dále to byla práva spotřebitele. To vše má dopad samozřejmě na všechny produkty, které v této oblasti existují, včetně finančních produktů. Jsem velice rád, že jsou mezi námi odborníci, kteří nám přednesou svůj pohled, eh, své názory, které bychom poté mohli projednat u našich výborů eh, u našich návrhů, eh, u stanovisk, které připravujeme pro EKON. My s nimi vedeme diskuzi s tímto výborem o tom, zda budeme mít přidrušený status, to znamená, že někteří z našich Eh, našich návrhů by, musí, by byly povinní poté eh, převzít do svých návrhů. To je spíše politická diskuse. My prostě přijdeme s takovými opravdu razantními argumenty a budeme se snažit, aby to Ekon akceptoval. Máme zde dva návrhy. Rád bych se zeptal, za zpravodajové souhlasí s tím, jak postupovat. Já osobně si myslím, že bychom měli nejprve poprosit pana Panseryho o úvod k těmto informačním dokumentům především a poté zde máme dva odborníky, kteří Jean-François Pieno bude prvním, který se bude této problematice věnovat a pan Paul Carty bude druhým odborníkem. O tom si promluvíme, za, o tom si teda promluvili za chviličku po úvodu pana Panseryho, poté zahájíme eh, kolo otázek a odpovědí zpravodaje plus stínový zpravodajové. Dívám se, kolik máme ještě času, řekněme polovinu mm, zbylého času na každý z těchto problému a paní Styler bude druhou zpravodajkou, která se zabývá v prostředkováním pojištění a tam bude pan Edward Hoxley a paní Michaela Kolar, která je, který, kteří jsou specialisty pro tuto oblast. Poprosil bych odborníky, aby vystoupili v deseti minutách. Eh, budeme to samozřejmě pečlivě sledovat a poté otevřeme možnost otázek a odpovědí a mm, bude možnost. Pane, pane Bejlere, vy jste chtěl procesní nějaký bod? Ano, Já budu vystupovat se stanoviskem ke spotřebitelům, rovněž pokud jde o zprostředkování pojištění, možná u KID té první zprávě budu velice stručný, abych mohl vystoupit u toho druhého tématu. Ano, dobře, tak já, říká pan předseda, poté bych vás eh, vzal jako třetího řečníka u té druhé oblasti, pokud s tím takto souhlasíte. Ano, pane Karty? Já se budu zastupovat zprostředkování pojištění, ovšem já bych vystoupil rád i ke klíčovým informačním dokumentům, to znamená KID, já nevím, jak si to přejete, pane předsedo. Já myslím, že máme dostatek um, času, abychom využili eh, tyto možnosti. Mm, já samozřejmě klidně můžete teda všichni čtyři vystoupit k oběma těmto tématům. Myslím si, že zpravodajové s tím souhlasit, to by nám mohlo takto vyhovat, říká pan předseda. Čili my jsme opravdu nesmírně pružní, chceme samozřejmě maximalizovat vaši přítomnost. Vy jste nám takhle mm, velice milé umožnili s vámi pohovořit a samozřejmě k jakýmkoliv jazykem budete chtít vystoupit. Máme se tlumočení, takže není problém. Souhlasíte-li s tím, tak to říká pan předseda a já mm, se ještě dívám na stínové zpravodaje, ti budou moci vystoupit po našich expertech. Nevím, zda stínový, paní Růle, jestli ano, ta vystoupí k oběma směrnicím. Pan Karas, vítám vás mezi námi ten nyní hovoří s paní Tůne. Vítám vás se nám jako stinového zpravodaje a zároveň důležitého člena výboru EKON. Jsme nesmírně rádi, že jste mezi námi. Za liberály jste nevidím nikoho. Paní Hanslik se určitě bude chtít vyjádřit, já rovněž, paní Hanslik pro paní Pětikajnen. Je zde ještě někdo, kdo na, zastupuje někoho? Já um rovněž vystoupím za mou politickou frakci a tím si myslím, že bychom mohli dát slovo panu Pancerimu. To je krátký úvod do tohoto tématu, trošku nastínil kontext a my poté dáme slovo našim odborníkům. Pan Bieno, pan Panceri eh, bude první. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost věnovat se této zprávě. My jsme poslali kolegům aktualizovanou verzi. To je ta verze, kterou by měli kolegové využít v tom dalším postupu. Myslím, že zatím to máme k dispozici pouze v angličtině, protože bohužel v o Vánocích jsme neměli možnost to nechat přeložit, snad od 18. první už bude mít jazykové verze k dispozici. Druhá věc, pane předsedou, už se o tom zmínil, to je politická věc. Ano, posílena spolupráce. Posílena spolupráce s Ekonem, tam bychom to měli celé ještě vyjasnit, co možná nejdříve, tak abychom eh, mohli intenzivně se tomu věnovat. Další věc. Myslím si, že návrh komise bychom mohli hmm, uvítat, pokud jde o klíčové informační dokumenty o investičních produktech. Podle mého názoru spotřebitel, který prostě chce investovat, musí mít spolehlivé informace, spolehlivé informace o možnosti různých eh, produktů v oblasti spoření, investic a tak dále. Tyto dokumenty jsou často velice dlouhé, jsou napsány technickým jazykem a proto návrh komise je dobrý, to znamená mít standardní, jasné, stručné informace o investičních produktech, snaha zaplnit tu informační propast která zde zatím je při výběru vhodného investičního produktu, podle mého názoru spotřebitel musí mít tyto informace k dispozici, aby udělal informované informované rozhodnutí, čili tato informace by měla být eh, jasná, přístupná, zaměřená na klíčové body, čeho se daný produkt týká a Zároveň by zde měla být určitá možnost srovnání produktů, harmonizované tabulky jednotlivých investičních produktů. O tom jsem se zmínil v mém návrhu a zároveň, aby to bylo povinné. To znamená, než dojde k podepsání smlouvy, musí být tyto informace k dispozici a dále je to systém sankcí v případě, že by některé požadavky u této směrnice nebyly splněny. Je zde mnoho návrhů, mnoho oblastí tohoto návrhu, které by ještě mohly být vylepšeny. Já se právě na tyto jsem se zaměřil ve svém stanovisku, nebudu hovořit o všech podrobnostech, o co jsem se snažil definovat aspoň některé z těchto oblastí. Není dobré omezit eh, rozsah tohoto nařízení, nařízení KID, těchto informací, které by měly připravit nejenom ti, kdo poskytují tyto a při, mm, prodávají tyto investiční produkty, ale i zprostředkovatele. Mělo by to být u všech těchto produktů různé produkty v oblasti spoření by měly být rovněž pokryty, to znamená nejenom investiční produkty, ale i různé zaměstnanecké penzijní fondy. Dále jsou to informace o rizicích. Ty by se neměly věnovat pouze indikátorů, které aplikujeme pro kolektivní investování USIFS, KID informace by měly být k dispozici pro uživatele, i když se tento produkt využívá nějakým zprostředkovatelským orgánem, bez ohledu na to, zda smlouva již byla podepsána. Měl byste existovat systém, jenž umožní dokázat, že informace, tyto klíčové informace KID byly poskytnuty spotřebiteli. Informace KID to znamená, zároveň by zde měl být důkaz o tom, že informace byly poskytnuty, než došlo k podepsání kontraktu, podepsání smlouvy a to stejné platí u transakcí, které jsou prováděny na dálku. Samozřejmě, že nemůžeme pokryt úplně všechny aspekty nyní, proto když budeme hovořit o pozměňovací návrzích, bychom měli uvažovat rovněž o obsahu těchto informací, způsobu poskytování těchto informací. Dále možnost alternativního řešení sporů, odvolání a tak dále. To znamená, počkáme na to, jak vypadají výsledky jednání o alternativním řešení sporu a poté do toho začleníme. Myslím si, že zde máme mnoho pozměňovacích návrhů, kvalitní návrhy, můžeme je využít se stínovými zpravodaji a snažit se nalézt konsensus. Toto je pouze první výměna názorů u této problematiky rád si vyslechnu názory všech našich kolegů a i odborníků, kteří jsou dneska s námi. Děkuji, říká pan předseda. Ano, mm, já jsem se mm, omlouvám se, že jsem se nezmínil o tom, že jste vlastně, ehm, že jste máme i stínové zpravodaje. Samozřejmě, že pokud jde o nějaké přidružení našich aktivit s výborem Ekon, my ehm, o ním bohužel teda zatím odmítli některé naše návrhy, ovšem pokračujeme v tomto úsilí a snad se nám i s kolegou povede to prosadit. A nyní první odborník Jean-François Bieno. Myslím si, že ve svých složkách máte k dispozici přehled o e, profesionálních výsledcích i životopis těchto našich odborníků. Vy zastupujete BIUK, to je nesmírně aktivní účastník všech našich setkání. Kolega má rozsáhlé zkušenosti Eh, v, z belgické spotřebitelské organizaci Test Asha. To je organizace, která již mnoho let navštěvuje naše setkání. Vítám vás mezi námi a dávám vám 10 minut, maximálně 10 minut pro vaše první vystoupení, které by se mělo konkrétně týkat klíčových informačních dokumentů KID a dávám vám slovo. Thank you, Chairman, for this kind introduction. Um, je vais continuer en français. Budu pokračovat ve francouzštině. Pokud o e, zkratky, ty, kdo e, neocenují příliš zkratky, to, čemu říkám KID, Key ID, Key Information Document a jiná zkratka, kterou používáme, je PREPS Package, Retailing Investment Products. Takže důležitá otázka, eh, oblast působnosti, jestli bychom to měli ponechat pouze na ty eh, package investice eh, podmíněné, tedy tímto pakičem, anebo i ostatní investice týkající se úložek. Takže pokud jde o iniciativu komise, o kterou jsme očekávali již velice dlouho a samozřejmě ji velice vítáme, je velice důležité mít eh, velice krátký dokument s klíčovými dokumenty, který by byl srozumitelný pro spotřebitele, takže se o tom hovořilo ve studiích týkající se e, ekonomiky chování a důležitá studie, kterou vyžadovala komise, zdůrazňuje, že Key ID je opravdu podstatné pro spotřebitele, aby pochopil, a jednal podle tohoto rozhodnutí, pokud jde o oblast působnosti. Pro nás všechny výrob, výrobky nebo produkty eh, údaj, eh, týkající se uložek a investic by měly mít nějakou kartu, kde by se obsahovaly všechny otázky, které jsou v článku 8 tohoto nařízení, otázky, na které bychom měli dostat odpovědi na všechny produkty dříve, než učíme jakokoliv rozhodnutí, tak my požadujeme, aby tento typ ID byl e, obecně používán. Pokud jde o informace, které se nacházejí v KID, v návrhu komise chybí informace, které může poskytnout jenom distributor. Pokud jde o náklady, když investujete do nějakého produktu KID, je redigován emitentem, se bude zmiňovat o těch nejvyšších nákladech, které mohou být vyžadovány v distribučním kanále, který stojí nejvíce peněz. Pak, když se spotřebitel opírá o eh, informace KID e navržené komisí, tak ponechá stranou investice, které jsou možná zajímavější, jak se mi zdá, protože ten zprostředkovatel mu poskytne Eh, slevu a když se obrátí na jiný distribuční kanál, tak ty náklady jsou eh, nižší než eh, mm, maximum o něm se hovoří. Takže v té části, která se bude dodávat do KID, e která, který je zredikován emitentem, tam se hovoří o reálných nákladech. To, co člověk zaplatí opravdu, když přejde přes svého zprostředkovatele. Druhý, dů, druhý důležitý moment je, Eh, daňová záležitost, eh, ty nepřímé investice, ty PREPS, ty, to, ty, ty package, jak se říká anglicky, ty balíčky, které jsou různé povahy, můžete mít strukturovaný, strukturovanou obligaci, můžete mít nějaký produkt pojišťovnictví, můžete mít uložku, můžete mít PCVM. Všechny tyto produkty mají jiné zdanění nebo může mít jiné zdanění, aniž byste toto zveřejnili bez zohlednění zdanění, tak se budete eh, mílit, protože si nezvolíte nejodpovídajícnější produkt. Čili stručná informace o fiskálním režimu je nutná a může to poskytnout distributor, protože emitent neví, kde se jeho produkt bude distribuovat. Takže v tom doplňkovém, eh, té doplňkové informaci eh, musí být eh, přímý, přesný náklad, zdanění a bylo by vhodné, aby ty informace, které jsou jsou povinné, se tam také objevily v tom stejném dokumentu. Proč mít více dokumentů, když může mít jeden jediný? Technicky to může být svízelnější, použít toto nařízení jako e, zprostředkovaný akt nebo akt přinese nepravomoci, to znamená všechny informace, by měly být v jediném dokumentu, abychom mohli porovnat informace o různých investicích. Pokud jde o informaci o rizicích, v KID pro OPCDM společné e, investiční fondy, tam máme e, žebříček 1 až 7 podle výše rizik. Není to dokonalé, protože je těžké to udělat lépe pro OPCVM. ale pro ostatní PRIPS, pro ty ostatní investice máme jiná rizika. Protože v těch OPCVM tam je e, různá diversifikace, tam jsou různé produkty e, v jediném OPCVM, a to tady můžete mít pojišťovací produkt v unit linked což se investuje do jediného produktu. A tady máte vyšší riziko v případě krachu eh, metody tohoto produktu. Takže rizika jsou různá, ale Nejlepší metoda pro informace spotřebitele nemáme. Nejlepší informaci nemáme a nikdy jsme to neviděli. Budeme požadovat, aby dozorovací orgán, orgán dohledu, ESMA, EIOPA, a EBA se, se společně na tu otázku podívali a zpracovali různé informační možnosti a otestovali si to u, publi- u veřejnosti, aby zjistili, co je nejodpovídajícnější. To bylo eh, ekvivalent KIDu tady pro OPCVM. Požadujeme stejnou metodu, která, kterou považujeme za vynikající. Takže já teď skončím výjimkou. KID musí být poskytnut zprostředkovatelem, než dojde k transakci. Nepočítá se s tím, že by se měl zveřejnit KID jenom, když dáváme radu nebo doporučení bez transakce. Či, ale musí se poskytnout, jakmile k té transakci dojde. A také víme, že by se neměl eh, poskytnout, když se dávají prostředky na dálku eh, aby člověk dostal, aby člověk získal eh, příkaz k investici. Pro nás je to nedostatek, který by měl být zrušen a jinak totiž distributoři nebo banky, které jednají jako distributoři, budou dávat přednost telefonickým postupům při poradenství, než aby vám poslali dokument, nebo aby, místo toho, aby vám to dali, když jste face to face, když jste tváří v tvář. Takže děkuji vám, pane předsedo. Well, thank you very much indeed for very comprehensive uh, points and... Uh, Děkuji za, vaše obsah, za váš obsáhlý příspěvek. Jsem rád, že podpoříte některé body, které už tam dal pan Pancery. Další řečník k tomuto je pan Pulkaty které má obsáhlé zkušenosti s pojišťovnictvím, takže se může vyjádřit i k tomu druhému bodu. Nyní je předsedou Evropské federace zprostředkovatelů pojištění, takže dám mu 10 minut maximálně. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný protože s vaším dovolením se chci eh, věnovat té části MD. Takže já se mezím na tři až čtyři minuty, protože jinak bychom eh, tady byli 80 minut. Děkuji za pozvání, za možnost prezentovat. Já chci pro ty z vás, kteří eh, nás neznáte, se chci eh, představit a pak něco konkrétně říci o PREPS, AND a pak schrnutí. Pro ty z vás, kdo nesnáte, BIPA, my zastupujeme zprostředkovatele, máme 50 členských asociací, které zastupuje více než milion zprostředkovatelů, z nichž většina jsou malé podniky relativně a fungují ve všech částech Unie. Jsou přímým rozhraním se spotřebitelem. My jsme, nás se tedy velice týkají všechny tyto návrhy. Také se angažujeme nebo fungujeme na velice konkurenčním trhu, kde je mnoha, mnoho různých kanálů, forem distribuce, které se neustále mění a všichni si konkurují. Musíme chápat dynamiku tohoto velice konkurenčního trhu, a uvědomit si, že všechny návrhy potenciálně mohou tuto dynamiku narušit, možná k horšímu, ne k lepšímu. Takže to je takový celkový komentář, který je nutné říci. Další e, komentář je, že samozřejmě pojištění má své specifické e, podmínky. Samozřejmě je tady obrovský prostor pro standardizaci v zájmu spotřebitele, ale jsou tady určitá specifika, která by neměla být ztracena ze zřetele. E, ve vztahu k PRIPS já plně souhlasím s tím, co řekl pan Pancery, že e, je třeba, aby to bylo spolehlivé, srovnatelné a relevantní. Co se týče, mělo by to být e, standardizované informační mezera by měla být um, uzavřena, měla by být harmonizace mezi produkty a samozřejmě všechny tyto informace by měly být pro ty um, mm, kontrakty. Máme tady několik eh, stanovisek, které tady byly prezentovány. Věříme, že to, aby e, prostředkovatelé byli e, spolu zodpovědní, je velice nebezpečné. Může to vytvořit právní nejistotu v této oblasti. Tomu bychom se měli vyhnout za každou cenu. A nemím, zda to bylo takto o tom uvažováno. Otázka jazyka, který se používá, eh, specifika pojišťovnictví, to je všechno třeba mít na paměti. Některé věci bude třeba zachovat v rámci celkového standardizovaného rámce. Vím, že už jsem spod, využil čtyři minuty, takže si rezervuji dalších, eh, ty, ty další šest minut na, k, k té druhé části MD. K tomu se ještě vrátíme tedy. Takže máme až do čas až do 12.30. Já otevřu tedy obecnou diskusi. Nyní se zaměřujeme na informační dokument. A pokud se další experti k tomu chtějí vyjádřit, tak um, mají možnost nejprve tedy um, členové výboru. Kdo se chce vyjádřit? Pan Hacimakakis? Zase jménem pana Busoje, který toto sleduje. Pan Busoj podporuje jednotný přístup ke klíčovým in, klíčovému informačnímu dokumentu KIT, jako pan Pancéry také podporuje právní nástroj, který bude garantovat tento jednotný přístup Článek 6 má velký význam, protože je nutné, aby drobní investoři chápali ty informace, které jim jsou poskytovány. Informační dokument by měl být e, přesný a nezavádějící. Také souhlasí se zpravodajem, že by tam neměla být žádná propagace, že by to mělo být jasně oddělené od marketingového materiálu formulace by nicméně muselo být trošičku způsobeno, protože se to překrývá s odstavcem 2 a nový odstavcem 2a pana Panceryho. Pan Bůsoj má výhrady k návrhu 10, který se týká jazyka eh, členského státu, kde se ten produkt prodává. Problém je, že Některé produkty se mohou prodávat online. Například, když si francouzský investor něco koupí od vlámské banky v Belgii, tak by očekoval, očekával ten dokument ve Francii, když, i ve francouzštině, když to kupuje v Belgii. To se může stát často vzhledem k existenci nebo vzniku online bank, takže to může být kontraproduktivní, ten pozměňovací návrh. Přičem záměr je dobrý. Vzhledem k obsahu KIT je třeba zlepšit ustanovení článku 8. Rizika jsou um, řešena v více částech, je třeba větší jasnost. Ty náklady, tak ty by měly být indikovány a měly by být indikovány tak, aby byly srozumitelné pro investora. Pokud si někdo koupí část třeba investičního fondu, tak jsou tam různé provize za různé mm, věci, ale klient má problém pochopit, o co se jedná, nebo zda je to aplikovatelné. Také může být užitečné pro drobného investora mít informace o fiskálním režimu k tomu produktu v zemi, kde se prodává. Stínavý zpravodaj ALDE také podporuje zpravodaje při klarifikaci informačních požadavků, co se týče fungování produktu. Je důležité upozornit na to, že eh, minulé výsledky nejsou garancí budoucích. Busoj soudí, že musíme být velice opatrní při udělování eh, odškodnění za ztráty eh, drobného investora. formulace komise spojuje KIT a ztráty. Spravodaj mm, vyškrtává pozměňovací návrh 19, což je nebezpečné, protože i když ta ztráta nebude mít přímou vazbu na kvalitu KIT, tak drobný investor může požadovat odškodnění, což by e, producentům, producenty otevřelo právním rizikům, která by byla, nebyla proporční. To jsou tady i jiné věci, ale toto je e, dobré východisko. Děkuji vám. Děkujeme. A nyní paní Hanslik. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já zastupuji paní Pětekanen. Nejprve bych řekla následující. Paní Pětekanen by ráda poděkovala zpravodaji za jeho stanovisko, za práci, kterou odvedl na tomto legislativním návrhu. Pokud jde o transparentnost, zvýšení transparentnosti a poskytování retailovým drobným investorům tyto klíčové informace jsou nesmírně důležité a bylo by velice dobré, aby jsme mohli srovnávat tyto produkty. To vítáme. Návrh je nezbytným článkem lepší ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb a je propojen s dalšími návrhy, například přepracovaný návrh IMD a USIT, jakož i směrnice o MIFITu. Koherentnější rámec v této oblasti zároveň přispívá k zlepšení fungování vnitřního trhu. Myslíme si, že je dobré poskytnout postupovat formou nařízení, protože to zajistí konzistentní realizaci této důležité legislativy. V některých oblastech paní Petikainen má pocit, že bychom se měli snažit o zlepšení návrhu komise. Jedním z klíčových aspektů rizik, a především pokud jde o prezentaci profilu těchto rizik, Paní Pětikajnen zatím v této oblasti si není jistá, že komise reaguje na tento problém správným názorem. Jsou zde indikátory, je zde určitý základ, na, který se využ, kde využívají především výkon, což podle jejího názoru by mohlo být eh, zavádějící. Na základě zkušeností se Víme, že minulé výkony daných fondů nejsou dobrým indikátorem toho, jak si tento fond povede do budoucna. A pokud jde o prepsy, riziko, které je spojeno s jakýmkoliv z těchto produktů, se liší v závislosti od produktu a tyto rozdíly prostě by měly být zahrnuty i do informací KID. Další zlepšení by mohlo být v oblasti scénářů, které navrhuje zpravodaj ohledně zlepšení výkonu fondu. Paní Pětikajnen si myslí, že bychom měli věnovat větší pozornost této části návrhu. Riziko samo o sobě prostě nemusí být negativní záležitosti. Čím víc na sebe vemete rizika, tím v podstatě vyděláte víc, pokud ta investice byla rozumná. Zásadní je, aby člověk, který na sebe to riziko bere, chápal povahu a rozsah tohoto rizika, které na sebe bere. Prodávání produktů, které nebyly vhodné pro daného klienta, to byl veliký problém v minulosti vytvořilo to velice složitou situaci, netransparentní situaci. Pokud klient má zájem o větší riziko, měl by mít tuto možnost, ovšem musíme zajistit to, že tento klient pochopil veškerá rizika. Paní Pětekajnen by ráda zmínila i různé typy rizik. Některé například jsou spojeny s složitou strukturou nákladů těchto fondů klient může dospět k názoru, že tento fond je podinflační inflační ehm, úrovní, ovšem klient musí mít jasnou představu o nákladech, jaké jsou administrativní, distribuční náklady, poplatky, které v podstatě vemou ehm, potom část těchto vydělaných finančních prostředků. Tyto informace často nejsou k dispozici. Toto by mělo být součástí informací KID. To znamená například i to, kolik zaplatí zprostředkovatelům a tak dále. Paní Pětikajnen má obavy pokud je o rozšíření rozsahu této legislativy, to znamená, že by pokrývala nejenom balíčky, ale i jiné typy produktů, které se prodávají drobným investorům, například eh, úspory nebo jiný typ produktů, které jsou prostě důl, nesmírně odlišné od těchto balíčků a proto tam potřebujeme analýzu dopadu jelikož eh, rozsah se asi rozšíří, měl by se rozšířit až po řádné revizi této legislativy. A dále je to KID jakožto samostatný dokument, jelikož je zde mnoho různých typů drobných investorů. Pro některé asi by nebylo možné zacházet do všech těch podrobnosti nebo získat podrobnější informace, než je samotná, než to samotné informace KID. A dále jsou to různé testy vhodnosti, které by měly být prováděny při zacílení na konkrétní skupinu klientů. Pokud by byl požadovaný takový standardizovaný dokument, to je rovněž otázkou. Ehm, záleží i na tom, že jednotlivá rizika by mají různé profily, produkty mají různý charakter a tak dále, čili mohlo by to být docela komplikované. Paní Pětikajnen předložila mnoho pozměňovacích návrhů a těší se na další spolupráci se zpravodajemi i ostatními kolegy na této problematice. Děkuji za slovo. Děkujeme, říká pan předseda. Paní Styler má ještě pan Tarabela. Takže, promiňte, já, než se dostaneme k té další problematice, jaký je rozdíl mezi tím, co diskutujeme ohledně KID a pokud šlo o směrnici o prospektech a jaký máme, jaké máme informace ohledně informací KID, kterou jsme využívali u té další směrnice. Fungovalo to, nefungovalo to, protože já jsem byla zpravodajka výkonu u směrnice o prospektech a to mi připomnělo diskuzi, která tam probíhala, čili duplikujeme zde něco, co již bylo, co už funguje někde. Já prostě pouze bych se zeptala, jak to je já jsem měl podobné otázky, říká pan předseda, i pokud jde o rozsah působnosti, to je další téma do diskuze. Očekáváme, že odborníci se k tomu ještě vyjádří pan Spancieri rozšířil rozsah působnosti Paní Pědikajnen říkala, že si nemyslí, že je to nejvhodnější. Odborníci by se nám k tomu asi měli vyjádřit. A posledním řečníkem je pan Tarabela. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já v podstatě podporuji to, jak to nastínil pan zpravodaj a myslím si, že i vystoupení odborníků jde správným směrem, protože svět bankéřů se za poslední několik let tak zásadně změnil. Prodej výrobků často bylo na základě požadavky klientů a najednou zde máme prodej produktů, který v některých bankách je aplikován určitými agenty, ale i zprostředkovateli. A v podstatě jde o určitý preferenční produkt, něco, co by mohlo, řekněme, krátkodobě přinést větší poplatky, přínos a tak dále. Proto si myslím, že je důležité objasnit tyto informace. Ano, již bylo řečeno, že já jsem byl odpovědný za, pokud jde o mm, pře, mm, o výrobky, kde jsme měli právě toto označování, štítkování. Ovšem najednou víme, že když to musíte všechno číst na počítači, to bude ještě obtížnější. A pět stránek, za to vůbec akceptuje, že neakceptuje, častokrát klient prostě jenom řekne akceptuje a hotovo. Čili buď bychom měli nějaký prospekt, když k dispozici, vždy je to plné informací, prostě ale mít nějaký klíčový systém, který předloží základní informace, poplatky, rizika, daně, poplatky za, o, za založení výrobku a tak dále. To znamená, je to spojené, řekněme, s zdaňováním, pokud ano, jak se budou aplikovat procenta. Protože v podstatě jednak chceme dosáhnout transparentnější přístup, to je zásadní, především pokud jde o to, aby klient měl určité povědomí, měl tyto informace k dispozici. Hovořili jsme zde například i o zisku, o um, výnosech. Prostě to nemůže být bráno jenom jako jakýsi rek- reklamní eh, leták, eh, řekněme někdo bude vycházet z informací za lonský rok, vy to koupíte a najednou prostě dojde k nějakému zásadnímu pohybu směrem dolů a tak dále. Prostě jsou to pouze informace. Kupujte, nekupujte, ale pouze nemělo by to být nějaké vnucování, měly by to být informace, které můžeme v několika stručných krocích získat jak když jsme hovořili například o kaloriích, sůl, proteiny, cukr, obsah, prostě několik základních informací, které jsme požadovali na štítko, uštítkování potravinových produktů. To si myslím prostě tímto způsobem. Základní informace pro naše klienty, kteří by chtěli investovat a nějakým způsobem možná trochu i udělat určité hodnocení těchto produktů navzájem pro možnost investování do budoucna. Ještě někdo? Ptá se pan předseda. Není-li tomu tak? Pane Berňo, samozřejmě a váš kolega, pan Karty, budou-li chtít vystoupit další kolegové, můžete. Já nevím, pane Karli, chcete se k tomu? Takže možná nejprve naši odborníci a poté vás poprosím. Pan, pane Berňo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Mě opravdu těší ty poznámky, které jsem si vyslechl, ty argumenty, které podle mého názoru vyjadřují to hlavní, kde mají spotřebitelé Obamy. Pokud je o rozšíření rámce aplikace této směrnice, není to jednoduché. Ovšem, my nechceme, aby došlo k nějaké identické KID informaci pro všechny produkty. To samozřejmě o to nám nejde ehm, máme zde organizace, které se zabývají dohledem v této oblasti a ty by měly nějakým způsobem přizpůsobit Mm, podle typu investic tyto záležitosti, čili nebudete prostě mít stejné informace, když šetříte, spoříte své produ- mm, finanční prostředky nebo si koupíte nějaký balíček finanční. Pokud je o směrnici o prospektech, až do dnešního okamžiku investic, investoři velice málo kdy mají možnost si přečíst tento dokument, který je příliš eh, dlouhý, je delší než KID. Nejsou to stovky stránek, to ne. Ten prospekt ovšem ale často ani není k dispozici v jazyku investora. To, co bylo řečeno, já se ptám, zda v podstatě prostě my chceme adekvátním způsobem reagovat na potřeby spotřebitele ohledně klíčových informací, které prostě klient musí mít k dispozici před tím, než udělá informované rozhodnutí. Děkuji. Mohu eh, vás požádat, abyste se vyjádřil konkrétně k otázky tého eh, rozměru nebo té, té, té, eh, dopadu té směrnice, tedy struktura informací týkající se produktových segmentů, eh, na které by se to mělo aplikovat. Pokud vám správně rozumím, tak jsme žádali o rozšíření toho dopadu. Každé každá investice je prostě odklad vý, výdajů. Ne, nekoupíte si ty produkty dnes, ale ušetříte, abyste to mohli udělat později, například v rámci penze. Všechny tyto investiční produkty jak si e, plní stejnou funkci a proto je nutné mít ty informace a také je nutné mít informace k, k mm, profesním nebo penzím, penzím, abyste se nevystavovali e, příliš mm, jednomu riziku. Musíte diversifikovat své dlouhodobé investice, že potřebujete jasné informace o um, profesním um, poj- důchodovém pojištění a podobně. No, podnikovým v některých zemích je to tak, že některé podnikové eh, programy mají téměř eh, neomezený, neomezené možnosti výběru. Takže i na to musíte mít informace. V principu ten dopad by měl být co nejširší, celá ta um, filozofie zatím prepsie, aby to bylo konsistentní pro pojišť čovnictví i investiční produkty, aby žádné produkty dnes nebyly mimo. Co se týče důchodu, samozřejmě to je obtížné téma, jsou tam četná specifika, je to velmi složité, ale ty principy v tom KIT by se mohly rozšířit na důchody s ohledem na určitá specifika. Jeden problém je vyjasnění týkající se škály dopadu PRIPS. Některé E, pojišťovní spojistné smlouvy mají garantovaný výnos. Pevný výnos e, variabilní. Pokud tento produkt spadá do té, do toho, e, pod tu směrnici, tak mm, asi by měli i ostatní. Takže je obtížné říci, kde by měla být ta hranice. Je to obtížné téma a ten dopad, ta působnost týkající se pojistných produktů, které mají garance, tak ta je, je již dobrá tak, jak je. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Začal bych tím, že řeknu, že naprosto podporujeme um, zavedení jasného dokumentu, který by umožnil mm, spotřebitelům chápat, um, rozumět těm investičním produktům. Ale musíme být opatrní co do působnosti, protože eh, konherentní konflikt mezi rozšířením působnosti a um, jaksi snadností vytvoření standardizovaného dokumentu. Čím užší ta působnost, čím blíže jsou si ty produkty, které srovnáváte, tím snazší standard je standardizovaný dokument. Pokud to rozšíříte na všechny e, produkty e, investiční nebo úsporné, tak nesrovnáváte jablka s jabky, ale s banány nebo hruškami. A standardizace bude mnohem e, těžší, to vede k tomu, co říkala paní Style, totiž co se můžeme, eh, jak se můžeme poučit z mm, USIC, KIT, mm, to jsou eh, ty homogenní produkty. Já nejsem expertem na toto téma, ale vím, že tam byly značné problémy s produkcí těch dokumentů. Když srovnáváte produkt které byly jasně defini- eh, definované homogenní. Takže opatrně, eh, prosím, co se týče té působnosti. Eh, obecně k PRIPS jsou výzvy i s tím, jak dostat do rovnováhy krátký, jasný dokument pro spotřebitele se všemi informacemi, které tam mají být. A pokud to nejde v tomto dokumentu, tak pak eh, je nutné zvážit postup, jak odkázat na eh, místa, kde ty informace jsou. Dále produkty, kde je možná volba fondů, tak tam je to obtížné v jednom standardizovaném dokumentu. Pak personalizace mnoho produktů, pojištění konkrétně, budou určité aspekty, poplatky, náklady, které budou určeny osobní charakteristikou klienta. A je obtížné vytvořit jednotný dokument, který by odrážel tato specifika klientů. Děkuji vám. Já bych zopakovala některé úvahy pana Oxleyho. Je samozřejmě to samozřejmě problémem, když se na to podíváte z hlediska pojištění, ten návrh KIT. Jak je to nyní navrženo, tak to vlastně nezohledňuje specifika pojištění, pouze e, jenom těch příslušných fondů. Pokud chcete zachytit nebo pokrýt i pojištné produkty, tak specifika pojištění tam musí být zohledněna. Jaké jsou například e, pojistné mm, výhody, když máte pojistný produkt, tak máte tedy jednak prvek pokrytí rizika, a současných PREPS to nelze demonstrovat. To se týká mm, také pojistných garancí. Tam není možnost demonstrovat, že tam je garance a že je tedy mm, krytá kapitálem na rozdíl od jiných investičních produktů. Tedy čím širší ten dopad působnosti, tím větší um, výzvy vytvoříte pro zajištění efektivního srovnávání mezi různými investičními produkty. Z hlediska pojištění náš přístup by byl eh, k důchodům velice, velice opatrný a doporučili bychom zvážit nebo podívat se na ty produkty, kde by ten pojištěnec nesl riziko Mimo to by bylo příliš, by, by to bylo, zacházelo příliš daleko, bylo by obtížné porovnávat. Několik slov, několik informací. Prips. Z našeho hlediska cílem by mělo být, že ehm, by ty informace měly být lepší, nemělo by jich být prostě více podle stávající legislativy, když um, makléř prodá životní pojištění na dálku, tak by měl aplikovat 49 různých eh, souborů pravidel před mm, uzavřením smlouvy po poskytování informace. Když se podíváte na návrh IMD 2, tak by to počet ještě vzrostl a bylo by to víc než 70. Teď se vás zeptám, zda věříte. A tady e, mám na mysli to, co řekli někteří poslanci. Pokud chceme, aby spotřebitelé srovnávali, to také ukázala studie Evropské komise, musíme se zaměřit na to, aby dostali klíčové informace. Víme, že většinou zajímá cena Mm, krytí rizika, výjimky a podobně. Mm, to by tedy přílišné rozšiřování, to by bylo, to, to je tedy obecně, co jsem k tomu chtěla říct. Děkuji. Já bych teď chtěl přejít k dalšímu segmentu. Pane Pancéry, chcete stručně něco na závěr říci, mm, potvrdit, potvrdím harmonogram příštích diskusí a pak dám slovo paní Styler k jejímu stanovisku pan Pancéry na závěr. Velmi stručně. Protože Diskuze se čtyřmi experty nám zjevila, co si myslí o rozšíření pole působnosti, takže alespoň pokud jde o pojištění a pojišťovnictví. Nemyslím si, že by tady byl rozpor se směrnicí. Myslím si, že se musíme vyhnout dvojím použití, ale není tady žádná, žádný nesoulad. Pokud jde o pole působnosti, měli bychom vědět, jaký je obecný cíl, k němu směřujeme, což je vybudovat jasný, transparentní dokument, pochopitelný, abychom chránili spotřebitele a i společnosti při volbě tohoto produktu, a to při investicích přímých i nepřímých. Nemyslím si, že by bylo těžké mít nějaký standardizovaný rámec pro stejné produkty, aby spotřebitel si mohl vybrat. Když se na téma podíváme ze všech úhlů, abychom se měli dohodnout, pokud jde o jazykové hledisko. Měli bychom nalézt něco lepšího pro ty online kupované produkty, abychom zajistili přístup k informaci. A souhlasím také s tím, že bychom měli eh, zviditelnit náklady produktů pro spotřebitele. Poslední bod. Domnívám se, že bychom mohli nalézt možnost pro zprostředkovatele. Zprostředkovatele jsou spolu zodpovědní. Nejsou to subjekty, které stojí mimo, jsou podstatní pro poskytování informací a údajů a, e, a indicí, aby si spotřebitel mohl vybrat to, co se mu líbí nejlépe. Děkuji expertům, ale také zpravodajům a stínovým zpravodajům za tuto diskuzi jsme na pouhém počátku této diskuze, ale společně jistě dospějeme k jasnému eh, výsledku a k jasnému produktu pro spotřebitele. Well, timetable... Děkujeme, říkal pan předseda. Lhuty, jenom abyste věděli, jak to bude vypadat, máme k dispozici návrh 28.1. to je lhuta pro pozměňovací návrhy, 21.2 kompromisní návrhy a 4. března bychom to měli schválit, protože 26. 3. by to měl schválit eh, výbor Ekon, čili proto je to tak nadupané časově, ovšem myslím si, že je stejně dobré, že jsme měli možnost pozvat odborníky a je mi velice, jsem velice rád, že se nám to povedlo. A nyní se dostáváme k diskuzi ohledně dalšího tématu a to je právě přepracované znění zprostředkování pojištění. Paní Styler je naší zpravodajkou pro tuto problematiku. Máme k dispozici její návrh a poté bych poprosil naše odborníky. Měli jste možnost je vyslechnout, ovšem i pro nás, pro ostatní, který následují na webu, jenom postup. Pan Oxley bude prvním, který vystoupil před chviličkou, ten je v podstatě zodpovědný za tuto problematiku v rámci Evropského úřadu, který se věnuje finančním službám, je specialistou pro tuto oblast a paní, Kühle, paní Karler Kühle je generální ředitelkou pro inš- v Insurance Europe. To je federace, která zabývá pojišťovnictvím a zajišťovnictvím v Evropě. A je to odbornice, která byla velice aktivně zapojená do vyjednávání ohledně všech těchto finančních služeb a produktů v Bruselu, čili velice se těšíme na vaše příspěvky, které v, tom, v této další části našeho setkání a pak samozřejmě podpořím i pana Kartyho a e, pana Berňo, aby se rovněž zapojili. Máme k dispozici ještě 45 minut, tak doufám, že se nám to povede. Ovšem hlavní řečníky bych poprosila, aby to omezili na desetiminutové vystoupení. Paní Steyler, vy nám uvedete celou diskuzi, předložíte, přednesete úvodní slovo k této k tomuto dokumentu. Děkuji, pane předsedo, a jsem ráda, že všichni se budou moci vyjádřit, protože všichni měli vlastně příspěvek už i k té první směrnici. Ráda bych poděkovala um, Evropské komisi, protože jde o minimální standardy, ochranu spotřebitele, jeho zájmu, finanční krize. Ovšem vyžaduje ještě vyšší ochranu spotřebitele. A právě proto, abychom neprodávali nevhodné produkty a aby tyto, tato praxe byla zlepšena. Pokud jde o kompetence v této oblasti, to všechno ještě diskutujeme. Já doufám, že se tomu budeme věnovat v obou výborech, v, pokud jde o ochranu spotřebitele. Máme omezený čas, proto dovolte, abych se zaměřila na klíčové oblasti směr, této zprávy, kterou jsem připravila. Pokud je o rozsah této směrnice, tu jsme rozšířili, porovnávání cen by tam rovněž mělo spadat, tak aby to bylo v souladu s, s, i s informacemi, které poskytuje zprostředkovatel. Já nechci, aby zde byla nějaká prázdná místa, aby nedošlo k nějakému zneužívání. Bundling, to znamená propojování. Tam my jsme mm, to využívali v minulosti, ovšem neviděli jsme dostatečné, dostatečný přínos pro spotřebitele. Já jsem definovala to propojení, ten tying, to, co považují spotřebitele za vysoce kvalitní produkty. Prostě musíme zamezit špatné praxi této oblasti. Dále Eh, to byla oblast, která se netýká životního prostředí, tam to byla nejkontroverznější oblast, to znamená, co motivuje zprostředkovatele. Dále to byly prahové hodnoty, které by nemusel už zvažovat spotřebitel mm, prostě musíme jednat v nejlepším zájmu spotřebitele. Pan Parabela se toho, tomu již zmínil. Nadále je to dobrovolné eh, zveřejňování informací. Spotřebitel to nemusí vyžadovat eh, zisky pro spotřebitele prostě by měly být eh, jasně jasně oznámeny. Dále to geografické pokrytí. Ti, kteří jsou registrováni v EU, by měli fungovat i mimo EU. Potřebujeme právní jistotu. Článek 13 E, to znamená odvolání, určité mm, propojení s EDR směrnici a delegované akty v přenesené právomoci, tak aby to bylo na úrovni MIFID 2. Ochrana investic je zde mnoho aktů v přenesené právomoci, je to směrnice o minimální harmonizaci a měli bychom se tomu bránit, protože by to vytvořilo právně nejistotu v této oblasti pro celé odvětví, pro spotřebitel. Těším se na pozměňovací návrhy kolegů, těším se na spolupráci se stěnovými zpravodaji, jsem v kontaktu s kolegy z Ekonu, tak aby to šlo směrem zájmu našich um, klientů, aby to zlepšilo jistotu poskytování finančních služeb a produktů v Evropě. Děkujeme za tento úvod i za vaši práci a nyní se obracím na odborníky. Pan Oxley bude prvním který zahájí naše diskuzi. Máte maximálně 10 minut. Děkuji za slovo, pane kolego. Rád bych poděkoval výboru za toto pozvání, za možnost vystoupit k návrhu komise ohledně IMD 2. My obecně podporujeme většinou tento, toto přepracované znění směrnice rozšiřuje to směrnici na více subjektů, které prodávají tyto produkty a zároveň to zlepšuje ochranu spotřebitele. Jsme nesmírně rádi, že pokud jde o, spotřeby, o mm, podniky, které poskytují pojištění, spadají pod tuto směrnici, to je nesmírně důležité v této oblasti. A zároveň, že to zvyšuje ochranu investičních produktů v oblasti pojištění. Regulační kontrola se byla rovněž zlepšena, to znamená nové registrační postupy pro zprostředkování, pojištění a zároveň zlepšení procesů, které se musí dodržet, pokud jde o přeshraniční aktivity, to všechno vítáme. Ovšem jsou zde některé problematické oblasti, asi by bylo užitečnější, abych se zaměřila na tyto oblasti. Začnu tím konfliktem zájmu a zveřejňováním informací. To je podle mého názoru oblast, která vyvolá asi nejvíce zájmu. V zásadě můžeme říci, že vítáme návrh komise v tomto ohledu, to znamená požadovat jasné informace, které se mají už při prodeji poskytnout klientovi. To znamená, jaký je stav, jaký, jaké jsou tyto služby eh, v oblasti pojišťovnictví. Spotřebitel musí jasně vědět, s kým jedná, za koho vystupuje daný prodejce, zda má nějakého spot- mm, klienta nebo pojišť pojišťovnu nebo jedna v zastoupení obou. Zda tento člověk mu poskytuje poradenskou službu a pokud ano, na základě, na jakém základě. Komise chce reagovat i na možné konflikty zájmu, které existují v oblasti prodeje pojišťovnických produktů. Tento konflikt může a prostě existuje jednoduše řečeno, to, to jak jsou placeny jednotlivé firmy, jak jsou placeny jednotlivci v těchto firmách, to může vést i ke způsobu poskytnutí poradenské služby a zároveň k jeho volbě daného produktu a to samozřejmě by mohlo vést k podpoře špatného prodeje, nevhodných produktů danému klientovi. Jsme si vědomi toho, že musíme na tuto problematiku reagovat. Návrh komise ovšem asi není úplně nejvhodnější postup. Komise navrhuje režim, kde například životní pojistitel životního pojištění by musel poskytovat informace, ovšem pokud by šlo o obecné eh, pojištění, ne životní pojistku, tak tam by klient musel požádat informace a oba tyto typy by museli poskytnout informace o odměně pro své zaměstnance. Je to složitý návrh, Ovšem podle mého názoru více informací o odměně pro Mm, pracovníky, to si myslím, že je dobré, protože pokud má klient více informací, mohl by identifikovat možné konflikty v rámci pojišťovny nebo zprostředkovacího eh, orgánu. To znamená, že by klient asi hledal vhodnější produkty a hledal nějaké výhodnější nabídky. To by vyvolalo tlak na konkurenční tlak na firmy a mohlo by změnit jejich chování. Úspěch tohoto přístupu bude záležet na trhu, jednak na spotřebiteli, jednak na výrobcích, na produktech a na možnosti spotřebitele pohybovat se na tomto trhu. Na základě našich zkušeností, pokud jde o spotřebitele pojištění bez invest, možnosti investování, ne vždycky k tomu dojde. Pokud by to mělo být efektivní, klient by musel pochopit a rozebrat dostatečným způsobem tyto informace a změnit své chování, tak aby došlo k lepšímu výstupu tohoto postupu. Podle našeho názoru k tomu ne vždycky dochází. Klient si častokrát nepřečte tyto informace, když si je přečtené, vždycky jim rozumí, protože častokrát tyto společnosti záměrně tyto informace komplikují. A pokud je i pochopí, tak ne vždycky to dostatečně zpracují proto, aby se snažili získat lepší nabídky. Častokrát to může vést k horšímu výsledku, protože klient se zaměří pouze na odměnu, kterou získá daný pracovník, řekněme, ten poplatek pro agenta je vyšší, častokrát prostě si proto zved, eh, zvolí produkt s nižším poplatkem, i když pro něj třeba není nejvýhodnější. A dále, pokud jde o tyto informace ohledně odměn, to nereaguje na konflikt, který se reaguje, který zde eh, existuje. Vy prostě dáte tyto informace klientovi, ovšem v podstatě to ten konflikt nevyřeší. Proto by bylo efektivnější, aby tyto společnosti měly organizační systém kontrol, který by zamezil konfliktu zájmu, který by mohl mít dopad na klienta aby identifikovali tyto možné konflikty zájmu a aby tyto společnosti udělali vše proto, aby řídili toto riziko, aby ho odstranili. Toto je přístup, který jsme viděli v MIFITu. Nemyslíme si, že by klient že by tato informace o odměnách neměla být poskytnuta klientovi? Samozřejmě, pokud si myslí, že je to hodnotná informace, požádají to, proč ne? Ovšem, zároveň by to mělo být propojeno s eh, robustním systémem odstranění možných konfliktů zájmu v dané společnosti. Další věc v těch následujících čtyřech minutách. My jsme pro zlepšené standardy prodeje, pokud jde o investiční pojišťovací produkty, ovšem voláme po konzistentním přístupu. Chceme, aby to byl konzistentní postoj v rámci IMD i MIFIDu pro všechny společnosti. Klienti potřebují jasnou, konzistentní úroveň ochrany bez ohledu, zda si kupuje nějaký investiční produkt nebo ten, který v sobě obsahuje pojištění nejde o nějaký hospodářský základ, který se týká daného produktu. Klient prostě potřebuje být konsistentně chráněn. A nyní rozsah. My jsme pro rozšíření působnosti i na jiné firmy, například pojišťovnické firmy. Ovšem, nevím, zda by to mělo být například u společnosti, které Eh, se zabývají eh, stížnostmi v této oblasti, které řeší problematické vymáhání těchto částek. Tam by daná společnost měla převzít odpovědnost za tento orgán. Jelikož tato oblast je dostatečně regulována, nevíme, zda by rozšíření působnosti této směrnice i na tyto orgány mělo smysl. Podle mého názoru by to nezlepšilo nějak ochranu spotřebitele. Jsme pro zlepšení profesionálních standardů, to ano, Paní Steller, ale již se zmínila správně, je zde příliš mnoho aktů přenesené právomoci u IMD návrhu proto chceme jasnou, konsistentní úroveň tohoto textu a ne nějaký nejasný text, který by zde byl prostě zamlšen těmi delegovanými akty. Cross-selling a e, propojování bundling produktů. Asi to není optimální návrh. Musíme to dostat na úroveň MIFITu tak abychom do toho, i do toho cross-sellingu zapojili tento přístup, který jste viděli u směrnice o MIFITu. A nyní poslední věc, alternativní řešení sporů, mimosoudní řešení sporů. Jsme velice rádi, že k tomu došlo, že je zde možnost, aby členské státy postupovaly tímto způsobem. Alternativní řešení je prostě dobré pro klienty a společnosti by měli mít povinnost zúčastňovat se, zapojit se do tohoto možného řešení sporu tímto způsobem. Podmínky, to bohužel tamto narušuje ochranu spotřebitele. Hovoří se o tom, že by to nebylo závazné, že by výsledek tohoto řešení nebyl závazný pro dané společnosti. To podle našeho názoru podkopává eh, ochranu spotřebitele. Děkuji. Děkuji za tyto užitečné připomínky. Jak víte, tento výbor právě odsouhlasil celkový balíček a musíme zajistit i konsistentnost v rámci toho balíčku. Paní Kle. Děkuji. Děkuji i mm, panu předsedovi za to, že pozval Insurance Europe. My jsme pro lepší ochranu spotřebitele pro všechny klienty, kteří si kupují pojistné produkty. A také jsme si vědomi, že musíme zlepšovat úroveň poskytovaných informací. Věříme však, že všechna opatření, která byla zavadena pomocí IMD nebo PREPS, eh, musí mít jasný, prokazatelný eh, přínos pro spotřebitele. Konkrétně řečeno, mm, chci hovořit o třech širších cílech, které nejsou jenom v zájmu pojišťovnictví, ale také e, spotřebitelů. První věc, kterou chci otevřít, je význam zachování diverzity distribučních kanálů v Evropě. V současnosti je velká diverzita distribučních kanálů. Máme pojišťovny, které distribuují produkty přímo přes internet nebo svými zaměstnanci. Pak máme síť, kde se pojištné produkty hm, distribuují přes banky. Pak agenti zaměstnaní hm, přímo, pak zprostředkovatele, makléři, a podobně. Mm. My se domnívám, že tato rozmanitost samo o sobě je hodnotou. My bychom eh, si přáli, abychom v IMD nediskriminovali žádný z těchto kanálů. Distributní kanály by měly být um, v rám, zakotveny v rámci, který by byl vyrovnaný, a uh, uspůsobený potřebám daného kanálu. To by nám umožnilo um, aby existoval prodej přímo nebo přes internet a tak dále. Druhá věc, se týká informací pro spotřebitele. Věříme, že informace pro spotřebitele je eh, třeba zlepšovat. Potřebujeme lepší informace. Domnívám se, že jsem už řekla, že více neznamená vždy lépe. Chci se odvolat na studie PricewaterhouseCoopers, která jasně ukázala, že příliš podrobné informace jsou nakonec matoucí pro spotřebitele a zavádějící. Musíme se vyhýbat nerelevantním informacím a našeho hlediska mm, se musíme podívat na diskuse o odměnách, konfliktech zájmů z hlediska pojišťovnictví. Velice podporujeme Mm, poskytování informací o formě odměny, zda to je poplatek nebo provize, dále mm, zdroje, kdo platí, kdo dostává ty peníze. To je, myslím, mm, dobrá rovnováha, která by, by měla poskytovat relevantní užitečné informace. Máme prostředí minimální harmonizace, takže musíme stanovit minimální pravidla, ale e, současně víme, že jsou trhy a členské státy, které by se přáli zajít dál a tento, e, toto by pomohlo dosáhnout alespoň nějakého společného základu. Velice stručně se chci vrátit k specifikům pojištění. To už jsem uvedla na začátku rozpravy o KIT. Nebyla možnost demonstrovat specifika pojištění. Tyto směrnice by neměly být vnímány izolovaně. Současně pracujeme na reformě uh, Eh, prudenčního rámce, nebo bezřetnostního rámce Solvence 2, která též se týká předkontraktačních informací a to je eh, doplněk toho, o čem tady mluvíme. My bychom se měli vyhnout duplicitám a zavádějícím informacím. Poslední bod, poslední cíl, který je třeba splnit, se týká volby mm, spotřebitele a poradenství. V budoucnu by spotřebitelé měli mít možnost kupovat jakýkoliv produkt bez poradenství, pokud se to přejí. Vždy si mohou, měli mít možnost si vyžádat informace, ale ze zkušenosti víme, že mnoho spotřebitelů nechce poradenství, velice často jednoduchých eh, produktů, které pojištění, které existují, například motorových vozidel, domácnosti, mácích mazličků, kde eh, spotřebitelé nechtějí poradenství, nechtějí, aby se jim to vnucovalo. To by mělo být možné i v budoucnu. Také je to otázka zachování eh, současného přístupu k produktům. Na některých trzích probíhají diskuse o tom, že by poradenství platil spotřebitel, pokud nebude spotřebitel schopný zaplatit za poradenství, tak by to znamenalo uzavření toho produktového trhu. Poslední poznámka se týká konsistentnosti mezi IMD a Vidíme tady otázku eh, křížového prodeje. IMD 2 by mělo být v souladu s MIFID, aby nedocházelo k nerovným podmínkám. Sdílíme obavy z toho, že je tam příliš mnoho přenesených pravomocí, co se týče lepších profesních standardů. V neposlední řadě k dopadu chci zmínit to začlenění, které není odůvodněné. My hovoříme o směr, tedy úprava ztráty. To není součástí předkontraktačního procesu což by bylo, mm, mělo být možnost to vyloučit z, z dopadu působnosti směrnice. Děkuji za tyto jasné připomínky, k tomu se vrátíme. Teď dám slovo panu Kártemu a panu Běnu, aby se vyjádřili k návrhu IMD. Pan Kárty. Děkuji, pane předsedo. tomu, co řekla na úvod paní Styler. My souhlasíme s tím, že IMD je, dvě je zlepšením. Eh, IMD sotva tedy byla na světě, když se nám rozhodlo, když jsme se rozhodli udělat IMD 2, což je poměrně nákladná věc. Ehm, nějaké zlepšení byla nutná však. Souhlasím s tím, co jste říkala ohledně těch mezer. Těch by mělo být co nejmíně. Především mm, webové, co se týče webového prodeje, potom eh, ty společnosti, které se zabývají vyrovnáváním ztrát, to by tam také nemělo být. První otázka se týká informací um, velice konkurenčním trhu, kdy zprostředkování, i když pod tento termín spadají různá uskupení v rámci naší skupiny, My chceme, aby existovala svobodná volba, bohatá tý e, výběr pro spotřebitele a tento vysoce konkurenční trh nebyl poškozen. Měli bychom se vyhnout zkreslování trhu ve prospěch jedné frakce a neměli bychom přecházet nějaké vertikální integraci, což by vedlo k, mm, což by poškozovalo spotřebitele. Musíme se podívat na um, novou IMD jako celkový balíček. Je to balíček. A celkově za to je to rozumný balíček. Co se týče vzdělávacích standardů, ano, ty by měly být um, zachovány. Um, Dále se domnívám, že co se týče poskytování informací pro spotřebitele na relevantním místě, to je na místě prodeje, musíte sledovat, zda to není, pří, to není příliš mnoho informací, že jsou relevantní. Pak se tady hovořilo o konfliktech zájmu. Ten byl řešen, i když ne konkrétně, tak implicitně. IMD 1 je vhodné, aby to bylo explicitně zmíněno v IMD 2. A měli bychom identifikovat, mm, řídit a zmírňovat tyto konflikty zájmu. To je téměř ve všech oblastech a finanční služby nejsou výjimkou. Eh, řízení a změňování konfliktu zájmu. Na to by se mělo upozorňovat. Zase na místě prodeje, případ od případu. Transparentnost, to znamená mnoho věcí. Znamená to identifikovat, kdo jste, čím jménem jednáte, kdo vás platí, zdroj um, příjmu, Také bychom měli spotřebiteli umožnit vyžádat si údaje o mzdě nebo odměně, ale pouze na období pěti let, ale je tady provizo. Protože jsme na velice konkurenčním trhu, tak by nemělo eh, být možné jednu skupinu izolovat, jinak by došlo k narušení trhu. Pak tady padly připomínky týkající se relevantnosti informací o odměně. A již se nemluvilo o rozdílu e, typech produktů, které se prodávají, distributují. Mm, informace o odměně v, se nejedná o životní Polsky, tak by to mohlo mít eh, závažný dopad. Chci dát příklad. Někdy naivní a někdy se přijímá trošku naivní a příliš zjednodušený přístup. Bez ohledu, co se děje na trhu. Dejme tomu, že já jsem makléř, zprostředkovatelem, předsedám organizaci, ale každý den se zabývám e, zprostředkovatelstvím. Když se zeptám, když, když se mě někdo zeptá, kolik vydělávám na pojištění domácnosti, tak říkám 20% um, ehm, provize banka. Když se zeptáte banky, tak řekne 20%, 21%, 22%. To je dobře, to je v pořádku, ale neříká se, že ten, kdo platí Eh, ten, ten, ten, eh, tu, tu provizi, tak ten makléř dělá všechnu práci a banka mm, dělá velice málo. Takže by to mělo být 30%, ale to není relevantní. Ehm, spotřebitel by se měl mít možnost se zeptat, ale pokud přinutíte jeden distribuční kanál, aby ty informace zveřejňoval, tak to narušíte trh a veřejnost nebude moci kupovat mm, mm, pojištění na, konkurenční, na vysoce konkurenčním trhu. Například co se týče mm, neživotních pojištění, eh, ročně obnovitelná smlouva a je tam velice konkurenční trh a eh, ty výhody tam jsou minimální. Dále, já jako makléř, pro mě ty vztahy mezi, s klienty jsou velice důležité. Já sleduji celoživotní zájmy svých klientů. Chceme, chci, aby každý rok si to obnovovali, desetiletí. To je hodnota v tom podnikání nejde o jeden prodej, ale o trvalý vztah s klientem. To je znamená dělat, co je nejlepší pro klienta. Takže v této směrnici ta, ten dopad by měl být co nejširší s eh, minimálním počtem výjimek a ty informace pro klienty by měly být um, aktuální, na místě prodeje, relevantní a e, izolované poskytování informací není relevantní a konflikt zájmů by měl být řízen, e, se měl řídit poskytováním informací pro klienty, aby chápali, e, jaké poradenství nebo doporučení se jim dostává v místě prodeje. Takže v této legislativě musí být zajištěny rovné pracovní, rovné podmínky pro všechny formy distribuce na velice konkurenčním trhu. Pokud se vám to nepodaří, tak poškodíte, zničíte stovky tisíc drobných makléřů, kteří přímo jednají denně s klienty a poskytují jim vynikající služby. Děkuji vám. Uh, Děkujeme, říká pan předseda. Já jsem dal trošku víc času, protože jsme samozřejmě si chtěli vyslechnout vaše expertní znalosti a zároveň to bylo takové velice uh, oduševnělé, tak to nás opravdu vždycky většinou potěší. Další pan kolega, vystup, myslím, že já myslím, že pan Hacimarkaky se chtěl vyjádřit, paní Styler samozřejmě rovněž jako zpravodajka, a jiný pan Verno má tedy 10 minut. Nejprve se dostávám k otázce konfliktu zájmů, že to je takové neožihavější téma v momentální situaci. A pak se podíváme na problém z hlediska oblasti působnosti, pokud jde o konflikt zájmu. Plně souhlasíme s tím, co řekl pan Ortli. To znamená, že informace disclosure v ničem nezredukuje ty konflikty zájmu stejně jejich eh, škodlivé důsledky pro spotřebitele a tím pádem i pro trh. Nejprve je tady odměna zprostředkovatele, to může být malý podnik, jak to vysvětlil pan Katy, to může být také banka na straně druhé. Toto odměňování může mít velice důležitý dopad na kvalitu služeb, které jsou poskytovány tímto způsobem. Doposud jsme nehovořili o podmíněných odměňováních kde úroveň odměny je ovlivněna tím, zda dosáhnete určitý obrat. A nejenom je u jednoho produktu, ale celkový, celkový obrat dané společnosti. A budete mít tendenci potom všechny vaše smlouvy, budete tedy radit svým zákazníkům, abyste obraceli na stejnou společnost, abyste zvýšili svůj obrat u té společnosti, i když to není ten nejlepší kontrakt, nejlepší smlouva pro spotřebitele, co nebude to nejhorší, ale nebude to ani nejlepší. A to má dvojí dopad nejenom spotřebitele, ale také pro nové společnosti, nové produkty, které by se rády umístily na trhu a budou mít problém se tam dostat, když velké společnosti budou pracovat tímto způsobem. Tak to je velmi špatné a je to jiný způsob podmíněného odměňování. Máme to v Belgii, to znamená, zprostředkovatel může být eh, ovlivněn eh, počtem eh, eh, škodných událostí, které prohlašuje klient. Když jste zprostředkovatel a když máte nějakého zákazníka, který přijde s, s diskutabilní škodnou událostí, máte tendenci mu říct, ne, to není kryto vaší smlouvou, abyste si u té společnosti nenarušili svoji odměnu. A kvalita služeb je potom strašlivá. Tím, že vlastně používáme tuto, toto podmíněné odměňování, tak to je důvod, proč tvrdím, že musíme ty podmiňované eh, odměny eh, likvidovat, protože to opravdu narušuje celý trh. A je tady jeden aspekt, kterému se komise nedostala, a to je odměna zaměstnanců firmy, tedy banky tedy, která je tím zprostředkovatelem, anebo nějakého jiného zprostředkovatele, anebo společnosti, která prodává přímo. A nic není řečeno o typu odměny, organizaci, o organizaci této, tohoto odměňování. Můžete dělat, co chcete, můžete používat jakékoliv pobídky, které chcete a když dosáhnete určitého čísla, máme německou společnost, která poskytne velice příjemné pobyty v Budapešti, nebo podle vašich výsledků eh, dostanete něco, něco barevného, nebo zase dostanete odpovídající barvu na eh, to jsou pr- prostě věci, které existují a tyto typy odměňování podle cílů, které chceme dosáhnout, je, jsou velmi nebezpečné. A nyní transparentnost odměňování kdo platí za tu odměnu. Spotřebitel podle našeho názoru má právo vědět, jaká je odměna, kterou platí. To je nutné, pokud eh, nebudou zrušeny všechny konflikty zájmu, tak tady do té doby musí zůstat informovanost na toto téma a ne, nejenom spotřebitelé by měli být eh, informováni, ne ty nejasertiv, nejasertivnější, protože eh, ty, ty nejinformovanější eh, budou vyžadovat informaci. A pokud je o pole působnosti, směrnice IMD 1 eh, vylučuje E, ty, toto zprostředkování e, jako doplněk při prodeji, například mobilních telefonů nebo e, pojištění cest. Pojišťování cest nebo pro, pronajímání vozidel, to je součástí té směrnice, ale je to v tom takovém odlehčeném režimu. A když, a teď se dostávám tedy k pojištění mobilních telefonů, tam máme vše, téměř všechny prodejce, když si koupíte ten, když si jdete koupit telefon, tak vám nabízejí smlouvu, aniž by vysvětlili všechna vyloučení. A platíte pojistku dosti, dosti draze. A neuvědomujete si, že ty zprostředkovatele někdy tam jsou až dva, že dostávají 50% z té pojistky a to si vůbec neuvědomujete, že kupujete drahý produkt, který je často nepříliš užitečný, takže pro nás by to mělo být obsaženo eh, eh, v, poli působnosti té směrnice, nejenom tedy, v té směrnici, ale také by tam měla být pravidla pro správné chování a pro informovanost potřebitele, včetně pojistku pro e, mobilní telefony nebo pro pojistky při cestách, eh, vysvětlit exkluz vyčlenění z hlediska problémů e, zdravotních dan, daného klienta. I to by mělo být součástí té pojistky a všechno by mělo být, poskytnuté, informace by měly poskytnuté zprostředkovatelem a nemýlím-li se, je-li to mimo pole směrnice IMD, tak je to také mimo pole působnosti směrnice ochrany spotřebitele z jediného důvodu, že je lepší eh, o, o, ošetření ve specifické legislativě, takže děkuji. Well, this, this, uh, ano, je jasné, že tato směrnice i na základě toho, co jsme si vyslechli, nám spíš stěží život, než ulehčí. Proto je dobré, že zde odborníci jsou, protože opravdu je to nesmírně komplikovaná záležitost. A nyní ještě k té hrse našich poslanců, kteří jsou zde samozřejmě ještě, kromě zpravodajky, pan Haci Markakis velice stručně a poté samozřejmě zpravodajka pro určité schrnutí a podíváme se na to, jak to bude vypadat časově. Velice stručně, pane předsedo tři pozitivní aspekty, kde podporuji Tylera. To jde doplnění definice uh, tying and bundling uh, článek 2 na adekvátní profesionální, eh, také mm, profesionální kvalifikace. To pozitivně podporujeme, protože to je důležité. Pojistné produkty jsou složité, um, Vzdělání makléřů musí být předmětem dozoru na orgánů, příslušných orgánů, článku 8. Vítáme doplnění k poskytování informací na vyžádání, které nepřispívají nutně k ochraně spotřebitele, jsou komplikované. To nelze očekávat, že spotřebitel bude klást správné otázky, často se musí ty informace dávat mm, přímo k dispozici. Drobná kritika ještě se týká pole působnosti, pole aplikace. Tam musí být jasné, koho se týká ta směrnice. Jsou to všichni pracovníci, všichni zaměstnanci, nebo jenom ty v kontaktu s klienty, nebo jenom Eh, makléři pojištění. To není z toho jasné. Děkuji, pane předsedo, a tím chci skončit. Good. And from my side, I think um, uh, group as well, I think. Dobře, říká pan předseda, nyní ještě za mou politickou frakci a mohu říct, že to bylo velice zajímavé setkání, slyšení. V podstatě, abych navázal na tu záležitost proporcionality, obrovské množství produktů, které pokrýváme, tak jak se o tom zmínili experti. Když se podíváme na některé z těch bodů, které navrhuje komise, je to nesmírně komplikované, ten text by měl být trošku vyváženější, proporčnější, protože když nakupujete nějaký pojišťovací projekt, řekněme, prostě mm, podle určité hodnoty by vás to buď zaujalo nebo nezaujalo a tak dále. Ovšem záleží i na tom, co daný zprostředkovatel poskytuje, poskytnutí veškerých informací ohledně odměňování, to si myslím, že nemusí mít dopad na eh, rozhodnutí spotřebitele. Dále je to eh, velice složitý systém bonusů a tak dále. To, to je rovněž záležitost, která je nesmírně komplikovaná. Uh, musíme zajistit, aby trh nebyl nějak zkreslen, abyste měli možnost rozeznat jednotlivé produkty. To, že některé prostě poplatky získají, odměny získají automatické, protože v podstatě na webových stránkách v podstatě jenom uděláte reklamu něčemu. To je samozřejmě odlišné od toho, že poskytujete osobní službu, osobní pohovor, kvalita je tam jiná, jak to pokryt legislativně, jak si to klient bude či nebude vážit, to je nesmírně komplikovaná záležitost, proto musíme postupovat velice opatrně, nezahrnout nějak, prostě neza, plavit informacemi spotřebitele, který prostě nebude mít možnost to mm, nějak zpracovat, zvážit a nebude mít poté možnost přístupu ke všem produktům stejným způsobem. I extenzivní využívání internetu v této oblasti je něco, čemu bychom měli věnovat větší pozornost. Ceny, které vidíme na těchto stránkách, návrhy, kde například jsou, řekněme, určitě lávičky, porovnejte si produkty na trhu a tak dále. Spotřebitel prostě musí mít možnost rovněž vidět, zda tyto zda to srovnání jsou skutečná srovnání, zda tomu opravdu tak na trhu, aby nedošlo k nějakému zavádějícímu reklamnímu triku, zda skutečně jsou tam zahrnuty veškeré produkty do tohoto srovnání, které jsou k dispozici a tak dále. No nic to rozhodně nebude jednoduchý úkol, pokud jde o vaši ochranu spotřebitele. Možná byste nám mohla na stěny jak se na to díváte. Celkově myslím, že lhuty zde máme. Myslím, že to bylo 7. V podstatě by to mělo být 22. ne 7. abychom měli dostatek času. Děkuji všem řečníkům, účastníkům. Je milý to, že jste není víc kolegů, všem kvalita vašich příspěvků a zároveň to, že je zde určitý konsensus eh, i za spotřebitelské odvětví u těch problémů, především transparentnosti, jasnosti. Včera jsme hovořili o transparentnosti na našem setkání, jak ovšem to dosáhnout toho, že to bude hodnotná informace pro naše spotřebitele. Dále rozdíl mezi životními pojistkami, jinými produkty v oblasti pojišťovnictví je rovněž směrně zajímavé. To znamená, i malé a středně velké podniky a jejich působení na trhu. My nechceme podkopat samozřejmě už tu dobrou práci, kterou jsme udělali v tomto ohledu podpora malých a středně velkých podniků, Mm, ale aby jsme jak se nepodkopali jejich roli právě tím, že budou muset poskytovat všechny tyto informace a tak dále, aby jsme zvýhodně pouze velké podniky. Prostě my chceme dosáhnout to, aby informace byly transparentní, spotřebitel byl dostatečně informován, aby to bylo něco konzistentního. Konzistentní přístup, spojení s ostatní legislativou, to je zásadní podle mého názoru v tomto okamžiku. Proto bych uvítala vy už jste se zmínili o některých věcech. Ovšem, ty konkrétní věci u pozměňovacích návrhů, po, ráda bych si vyslechla vaše názory. Všichni jste měli jste přispěli svou troškou do mlína, to je pro nás důležité jakmile si sedneme se stínovými zpravodaj, to ještě neproběhlo, my jsme se pokusili před Vánocemi. Prostě pokusím se spojit všechny ostatní kolegy stínové zpravodaje a trochu je na konferenci předsedů s Ekonem, jak to dopadlo. Je mi to líto, že zatím nevíme. Ekon, Emko, my bychom měli opravdu ruku v ruce spolupracovat na tomto tématu a je důležité, aby oba dva výbory pochopili. Já vím, že oni to snad mají k dispozici v Němčině, v Dánštině, v ikonu, v ikonu. My prostě chceme vidět, jak to působí tato práce v jejich výboru. Těšíme se na pozměňovací návrhy od kolegů i na základě diskuzí, dnešní diskuze, další pozměňovací návrhy jistě vyplynou. Děkuji za váš čas, nesmírně si toho vážíme. A Angeliko, tobě bych měli poděkovat za organizaci náš sekretariat No, já, ano, to i, i mý spolupracovníci jim patří dík, Angelice, jejím kolegům, osobně jsem chtěla poděkovat ještě jednou, děkuji pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda, za tento um, závěr a děkujeme vám i panu Pancerimu. Takže lhuta 22. ledna pro pozměňovací návrhy, kompromisní návrhy 20. nebo 21. a 2. No, a 4. 3. budeme hlasovat, zatímco ve konu to bude 26. My samozřejmě doufáme, že dojde k pokroku v této oblasti, ovšem musíme si pospíšit berno do rukávy, udělat vše, co je v našich silách, Ekon prostě stanovil tak krátký harmonogram, protože doufali, že tam nezasáhneme já samozřejmě nechci to nějak prodlužovat a o, o, o, odkládat lhuty, ovšem vidíme, jak to bereme vážně a chceme v tomto přístupu pokračovat. Děkuji ještě jednou našim čtyřem účastníkům, návštěvníkům, odborníkům. Děkuji za váš drahocený čas. Děkujeme, že jsme mohli využít vaše příspěvky. Komise aktivně poslouchala, já jsem zde nepředstavil celý tým komise, ovšem pokud víme, tak eh, šéf oddělení, které je odpovědné za tuto oblast, se vyjádří v dalším, na další schůzce, proto jsme jim nedali prostor dneska. Ovšem děkujeme za jejich přítomnost, děkujeme tlumočníkům za to, že eh, nám umožnili trochu víc času. Končíme naše eh, dnešní jednání a uvidíme se opět 23. a 24. ledna. Budeme hlasovat o čtyřech zásadních oblastech. Těším se, že se budou všichni členové výboru a děkuji vám za dnešní účast a přeji dobrou chuť.